Dobré ráno, dámy a pánové, kolegyně a kolegyně a kolegové, buďte vítáni na první schůzi po prázdninách. Doufám, že jste strávili příjemný čas. Máme teď spoždění už plných 11 minut, takže radši se do toho pustíme. Bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Má k tomu někdo nějaké poznámky? Není tomu tak. Takže pořad jednání je schválen. Dostáváme se k druhému bodu. Nemám pro vás žádná sdělení v tuto chvíli. Vy také nic nemáte dobrá, takže bod číslo 3. Máme tady zápisy ze schůzí, které je třeba schválit. Máte k tomu nějaké poznámky? Pokud žádné nemáte, nebudete mít do konce této schůze, tak budou tyto zápisy schváleny. Dostáváme se k bodu číslo 4 a zároveň 5, to bude společná rozprava. Bod číslo 4 je dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a republikou Kazachstán na straně druhé. A bod číslo 5 je posílená dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na straně jedné a republikou Kazachstán na straně druhé. Zdá se, že ty body jsou velice podobné. No, budiš. Máme k tomu dvě zprávy. Já mám jen pár poznámek. Máme posílené partnerství s Kazachstánem, obě strany vyjednávají o posíleném partnerství na základě smlouvy z prosince 2015. Plná ratifikace členským, u členských států je stále v běhu. Naše výbor se rozhodl odstartovat paralelní proceduru legislativní rezoluce a potom doprovodná rezoluce, kde se parlament vyjádří ke vztahu s Kazachstánem obecně. Teď bych rád dal slovo zpravodaji, zpravodajce, paní Líze Jakoncáry. Prosím, máte slovo, paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit finsky. Přeji všem hladký návrat do pracovních povinností tohoto podzima. Myslím, že je dobré, že začínáme touto velice důležitou věcí. Kazachstán je nej, jedním z nejdůležitějších partnerů EU v Asii. Je to první země, s níž máme podepsané posílené partnerství a spolupráci, dohodu o posíleném partnerství a spolupráci a proto se o tom teď vede ta rozprava, neboť tato dohoda musí být ratifikována. Obecně řečeno, jsme přesvědčeni, obecně panuje názor, že EU by měla posilovat svou roli v centrální Asii protože Evropa je jedna z mála organizací, která má nástroje, které mohou přispět k posílení míru a demokratickým změnám v centrální Asii. Kazachstán je velice důležitá země pro zahraniční politiku a bezpečnostní spolupráci. Kazachstán hraje velice důležitou roli v jaderném odzbrojování, má velice důležitou roli v mezinárodních jednáních o Sýrii a Iránu. Kazachstán je důležitá země. I ve Spojených národech hraje velkou roli a hraje velkou roli i ve VTO, především ve výboru pro životní prostředí. Další důležitý předběžný bod je tento. EU je největším investorem, v zahraničním investorem v Kazachstánu a je tam také velice důležitým obchodním partnerem. Jak už jsme v tomto výboru projednávali dříve a shodli jsme se na tom, tak my chceme prohlubovat a rozšiřovat své vztahy s Kazachstánem. Chceme tak činit způsobem, který bude v zájmu obou stran a ku prospěchu obou stran. Nová dohoda nám poskytuje opravdu solidní základnu pro posilování tohoto nového posíleného partnerství. S potěšením říkám, že nová dohoda EPCA, dohoda o partnerství, posiluje naše závazky, ale zároveň závazky protistrany ve vztahu k hlavním bodům, což je respektování lidských práv, za, zajištění základních svobod a demokratických svobod, principů a principů právního státu. Tato nová dohoda má celou řadu ustanovení, která se vážou k občanské společnosti, mezinárodní spolupráci, principům právního státa, udržitelnému rozvoji a tržní ekonomice. Navíc jako dodatek k tomu se předpokládá utlomení a totální likvidace zbraní hromadného ničení. A to je také téma, kterému se tato dohoda věnuje. Je také jasné, že Evropský parlament očekává jasný a sledovatelný pokrok v oblasti politických reform, respektování lidských práv a jiných oblastech. Tohle jsou věci, které Evropský parlament schválil již dříve ve svých stanoviscích a doporučeních, již třeba v roce 2012. Evropský parlament také přijal stanovisko v roce 2015, když docházelo k obnovení strategie EU centrální Asie. Také je důležité, že nová pravidla v této dohodě reflektují širší přání a cíle EU v této oblasti. Jedná se především o posílení spolupráce, o posílení dialogu, především v těch bodech, které už jsem zmínila. Velice důležitý je politický dialog, to znamená zároveň dialog o lidských právech a dialog o rozvoji právního státu a o spolupráci s mezinárodními organizacemi. Tato dohoda také zdůrazňuje spolupráci v oblasti zahraniční politiky a podporuje spolupráci ve věcech obchodních, ve věcech investic, ve věcech energetiky a ve věcech udržitelného rozvoje a dalších ekologických bodech stejně tak v bodech týkajících se právních záležitostí a otázek právního státu. Velice důležité je, že máme nový institucionální rámec pro vztahy s Kazachstánem, což povede k nárůstu možností demokratické kontroly a parlamentní spolupráce. Upřímně doufám, že obě strany eh, budou ochotny plnit tuto ambiciozní závaznou dohodu. To z té dohody vyplývá velice jasně. Nová dohoda slibuje konkrétní výhody oběma stranám a také povede ke specifickému a jasnému zlepšení poměrů v mnoha oblastech. To už jsem zmínila. Doufáme, že tyto výhody se budou materializovat způsobem, který uvidíme, tak abychom mohli sledovat zlepšení právního systému, zlepšení právního státu, zlepšení pracovních podmínek, pracovního zákonodárství, tak, aby bylo v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. Upřímně doufáme, že toto nastane. Myslím, že tudy je možno dosáhnout pokroku i v jiných oblastech. Ráda bych v této souvislosti zdůraznila, že tady máme i body, které vzbuzují obavy v souvislosti s touto zemí. Bohužel svoboda vyjadřování, svoboda myšlení a otevřená kritika vlády, to všechno v Kazachstánu stále ještě je třeba zlepšovat. Máme opravdu hluboké obavy, že nezávislé odbory jsou potlačovány, možná dokonce i zakazovány. Aktivisté odborových svazů jsou různým způsobem obvinováni, protože oni prostě nekonvenují tamnímu způsobu myšlení, pokud jsou v souladu se standardy Mezinárodní organizace práce. Tedy doufáme, že Kazachstán tady dosáhne jistého zlepšení. Vím, že mám omezený čas na to, co vám chci sdělit, ale přece jenom považuji ty věci za důležité. Pro mnohé bylo zklamáním, že odbory a odboráři jsou stíháni, odboráři jsou ve vězení dochází k zastrašování nezávislých novinářů, v některých případech byli dokonce uvězněni, obviněni. Bohužel, bohužel reformovaný trestní zákoník posiluje omezení svobody. To určitě není dobře. Vznikla nová legislativa v oblasti boji proti teroru, ale i to vzbuzuje obavy. Ale suma sumárum, chci říct, že je dobře, že se ubíráme tímto správným směrem. Na cestě je reforma ústavy, dochází k oddělení mocí, to oddělení začíná být jasnější, takže je jasné, že se činí jisté kroky správným směrem. Paní kolegyně, omlouvám se, už teď hovoříte 10 minut, mohla byste se dostat ke konci? Chtěla bych využít té chvíle. Máme také nějaký časový plán a již hovoříte déle, než se plánovalo. Můžete se dostat, prosím, ke konci třeba během minutky? Ano? Myslím, že je důležité se těm věcem pečlivě věnovat a je důležité, že se věnujeme této dohodě, protože je důležité chci říct, že Kazachstán se snaží splnit podmínky této dohody. Děkuji. Děkuji paní Jakoncáry. Teď dostanou slovo zástupci politických frakcí, pan Kukan. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív poděkuji eh, paní zpravodajce eh, za dobrou zprávu. Já eh, Bedlivě sleduji politický vývoj v Kazachstánu v posledních letech a rád bych uvedl, že obecně vnímám eh, jako pozitivní vývoj eh, v eh, angažmá Kazachstánu v Evropské unii. Je to první země, která prochází takovou EPCA Kazachstán chce hrát aktivnější úlohu v mezinárodním dění, například eh, v rámci astanských, eh, astanských rozhovorů, eh, má členství pozici nestálého člena Rady bezpečnosti OSN nebo je hostitelem Expo 2017. Kazachstán také bedlivě nebo plně pracuje na ozbrojení vlastní země a je aktivním zastáncem Eh, jaderného ozbrojování a proti šíření jaderných zbraní mezinárodní úrovni. Všechno tohle ukazuje, že Kazachstán posiluje svoji přítomnost na mezinárodní úrovni a myslím, že Kazachstán bychom v těchto snách měli podpořit. Kazachstán eh, pomalu a svým eh, způsobem otevírá svou vlastní, svůj vlastní politický prostor. Ta země se zásadně reorganizuje. Například eh, to ukázala ta eh, třetí modernizační strategie a také eh, v listopadu 2015 vstup do VTO. Myslím si proto, že bychom měli podpořit EPC mezi EU a Kazachstánem a použít ji jako nástroj k dalšímu prohloubení spolupráce eh, s touto zemí a proto podporuji paní zpravodajku v jejím stanovisku. Myslím si, že tato eh, země si eh, zaslouží naši podporu na, svý, na své cestě k demokratickým reformám a EPCA by měla být vnímána jako další krok tímto směrem. Kazachstán je klíčový regionální hráč v střední Asii a já jsem eh, proto, abychom zvýšili přítomnost EU v eh, tomto regionu. Řekl jsem řadu pozitivních věcí, ale zároveň jsem si vědom, že eh, je tady řada důvodů k obavám. Paní zpravodajka zmínila už několik z nich. Je pravda, že je třeba se na to zaměřit a prohloubit spolupráci a interakce s Kazachstánem a mm, ale obecně eh, si myslím, že tato země vykazuje pozitivní vývoj a měli bychom ji podpořit. Máme tady také doprovodné usnesení k této věci a tam bychom eh, měli eh, vetknout ty eh, odůvodněné konstruktivní připomínky. Proto eh, se zaměřme na posílení bilaterálních vztahů, prohlubme další eh, spolupráci v zahraniční politice, nalezme způsob, jak vpřed v reformním procesu v této zemi a připomenout Kazachstánu doporučení, tedy implementaci doporučení OBSE. Děkuji. Děkuji vám, Eduarde. To bylo přesně těch tři, eh, ty, tři minuty. A to bych rád, aby další řečníci se, tomu, eh, se z toho drželi. Takže to je Charles Tenok. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Doufám, eh, že jste si užili letní prázdniny a, a stejně tak tady všichni kolegové i vy. Děkuji paní Jakoncáry za vyváženou a dobře strukturovanou zprávu. Kazachstán je obrovská země Sleduji eh, eh, Kazachstan a zajímám se o ně už eh, řádku let dlouhou. A myslím si, že se o ně můžeme dobře poučit, zejména o, pokud jde o, o mírovou koexistenci multikulturní mezi křesťany a muslimy, kde křesťanů asi 40 a muslimů 50 Je velice zajímavé, jak jim se daří nést postsovětské dědictví velice sekulárním mírovým způsobem a, a mají omezené problémy, pokud jde o džihadismus a islamský terorismus. Uzbekistán má mnohem více eh, problémů v této oblasti eh, než Kazachstán. Zajímavé také je, eh, že už uh, víc než 10 let, já už jsem tady 17 let, tak nevím přesně jak dlouho, někdy od roku 2004-2005, tehdy jsem byl zpravodajem pro uh, východní uh, sousedství, nebo pro politiku východního sousedství a tehdy jsem závažně, tehdy jsem opravdu navrhoval, uh, že uh, Kazachstán by měl být uh, uh, součástí NP, je to východ evropský soused. Uh, On dokonce eh, má kus eh, území v Evropě eh, u Kaspického moře. A je to víc než ta část Turecka, která je v Evropě, která je teď kandidátem. Také bylo při Kazachstánu ke vstupu do Světové obchodní organizace, ale zase upřímně si řekněme, že to není západní demokracie. Tam jsou tam problémy s právě odborářů, v novinářů, lidé mizejí, eh, eh, mučení, eh, k mučení tam údajně dochází, je vedeno autoritářem. Je to prostě model postsovětské republiky. Možná v té zprávě není, nevím to jistě, opravte mě, když tak, je to také zakládající člen Euroazijské hospodářské unie. Hmm. Eh, což je taková trošku mlhává neexistující organizace, nicméně jejím cílem je eh, zabránit eh, rozšiřování Evropské unie do této oblasti. Například Arménie byla zatlačena do této unie. A já myslím, že je důležité, abychom se snažili zachovat dobré vazby na takové multipolární eh, země jako Kazachstan, které se nechtějí eh, úplně nechat vtáhnout eh, <clears throat> do toho sovětského putinovského prostoru a také budují vazby s Čínou a Evropskou unii. A díky těmto bilaterálním vazbám také pomůžeme zřejmě jako je Armenie, které jsou velice izolované. <clears throat> v tomto klubu, protože tam je um, Lukašenko jako diktátor a Putin vysoce autoritářský režim, takže Kazachstán, eh, který je mezi těmito eh, různými modely eh, hospodářství a vládnutí, aby měl také přátelé v Evropské unii, čili naše frakce určitě podpoří tuto zprávu. Děkuji. Děkuji Charlesi Tenokovi a teď za Alde, náš kolega Nart. tak eh, já si myslím, že tady eh, je jasně vidět, jak eh, hospodářská diktatura vedená člověkem, který přišel k moci postkomunistou od roku 89, jak se toto stává a mm, normou tohle. Svoboda má prázdniny, protože se vůbec některá práva se neuznávají. Novináři jsou perzekování a Myslíme si, že je tady pokrok, no tak možná v oblasti eh, hospodářského vedení země tím lídrem a jeho rodinou, kteří jsou zcela skorumpovaní, miliardy zaslané, eh, tedy jsou odesílány do Švýcarska. Noviny, eh, které odsuzují tohoto člověka, jsou pronásledovány harmonie mezi eh, křesťany a muslimy. No, řekněme si to upřímně. Evropská unie potřebuje strategické vztahy s Kazachstánem, protože eh, to je nesmírně eh, důležité v tedy vazbách mezi Ruskou, Ruskem a Čínou. Eh, džihadismus eh, nesmí se uchytit v této oblasti. Jsou tady eh, sousední státy jako Uzbekistán, Tadžikistán a Kyrgyzstán. To jsou všechno důležité oblasti. Mm, všechno musíme pojmenovat správným jménem. Jde tady o geostrategické vztahy, o nezbytnost vztahu s, nebo zachování vztahu s oligarchou Eh, který nepřijímá eh, žádné svobody, nepřipouští žádné svobody. <clears throat> Jsou tam jenom kosmetické, eh, je tam jenom kosmetický pokrok. V jádru se nic nemění. Jde o hospodářské vedení Kazachstánu s korumpovanou rodinou, která údajně vede demokraticky zemí. Komu, ta, komu tady chceme sloužit? Děkuji. A teď za GUE Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych také poděkoval paní zpravodajce. Souhlasím s kolegy, kteří říkají, že to je důležitá smlouva, důležitá debata, která už měla nastat dávno. Protože tahle dohoda se Eh, uplatňuje v oblastech eh, kompetencí EU už od května 2016, čili eh, bychom si měli popovídat o strategii a cílech EU vůči Kazachstánu při prosazování této dohodě. Proto debata o, ratifikace, o ratifikaci <clears throat> je, myslím, velice důležitá. O spoustě už se zde hovořilo, o spoustě věcí o důležitosti eh, politické spolupráce, politického dialogu, v politice, eh, justice, ochrana dat, dat eh, zneužívání drog, tedy boj proti organizovanému zločinu, korupce. To jsou témata, o kterých se hovoří v té dohodě. To znamená, naše aktuální stanovisko teď z roku 2017 k těmto otázkám Já bych býval uh, byl rád, kdyby to tam bylo přesněji pojmenováno a eh, postihlo to celou šířku bilaterálních vztahů, ale zároveň uznávám snahu zpravodajky, mm, zejména v oblasti lidských práv, situaci odborářů, že tohle je dobré, to je dobré se dotknout. Samozřejmě i některé Eh, věci znám z Mezinárodní odborové organizace, z Human Rights Watch. Nemůžu to celé opakovat. Samozřejmě tady musíme dát také pozor na to, abychom eh, zohledňovali vlastní standardy a také eh, to nějak promítali do vztahu se zemí, jako je Kazachstán. Chybí mi tady také a musíme se zamýšlet nad těmito otázkem, nad těmito otázkami, eh, to sociální napětí v té zemi, což eh, vyplývá z té sociální eh, reality, čili jak se tam bojuje s chudobou, jak jsou na tom chudí přístup k sociálním službám, zdravotnictví, vzdělávání, jak se prosazují odborářská práva. To jsou věci, kterými se musíme zabývat. Souhlasím s panem Tenokem pokud je o Azijskou unii, teď také eh, vedeme debatu v, ve výboru pro mezinárodní obchod. Máme k tomu takové stanovisko k té zprávě a tam se nám možná podaří v oblasti eh, hospodářské spolupráce eh, tam dát některá konstatování k té Euroazijské unii. Každopádně se děkuji, těším na další spolupráci s paní zpravodajkou. Myslím, že celkově to bude dobrá zpráva. Děkuji. Děkuji. Následuje pan Mezerič za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. I já chci přivítat řele všechny naše kolegy zpátky po letní pauze. Chci poděkovat paní Jakoncary za tento návrh zprávy. jak kolegové již zmínili, je to již nyní ucelený text a přáli bychom si ještě v pozměňovacích návrzích, aby eh, to nabylo konkrétnějších rysů. Již jsem zmínil několikrát v, v předstihu při diskuzi strategie EU Střední Asie, že to vnímám tak, že Střední Asie je významný region z geopolitického hlediska pro Evropskou unii, o tom není žádných pochyb, ale ne do takové míry, abychom nemohli uplatňovat eh, eh, jasné politiky s jasnými principy a zásadami. Proto musíme revidovat, co kolegové, všechno, co kolegové zmínili. Přáli bychom si trošku více specifik ohledně Kazachstánu a naší role. To se týká zejména tedy jednání Astaně a syrské krize. Musí eh, to být podpořeno Evropskou unii. Existuje i mnoho dalších příkladů v menším měřítku a Kazachstán je jedinečným případem ve Střední Asii. Na druhou stranu, se domnívám, že pokud jde o lidská práva, právní stát a obecně eh, vývoj v oblasti svobod a práv, tam se musí eh, Evropská unie opírat, opírat o vlastní procesy. Myslím si, že ten dialog musí být revidován, měl by být daleko více zaměřený na výsledky, než tomu nyní je. Rovněž implementace závazků Kazachstánu ve všech těchto oblastech by vyžadovala jasné jasná pravidla stanovená Evropskou unii, jasné vyhodnocení eh, těchto, eh, těchto benchmarků ze strany e- Evropské unie. Celkově bychom chtěli více eh, tam mít více zmínek, zmínek těch případů lidských práv, ať už jde o aktivisty, zástupce občanské společnosti, novináře a další, kteří jsou buď persekuováni nebo přímo vězněni a které jsou, by měly být specificky eh, uvedeny v tomto textu. Ale jinak je jasné, že to zahrnuje velice rozsáhlé téma a je to eh, součást jedné z nejdůležitějších oblastí, se tento rok máme zabývat. Děkuji a na závěr pan Korvin Mike. Děkuji. Naprosto souhlasím s panem Kukanem v tom směru, že Evropská unie by měla podpořit Kazachstán samozřejmě, že nelze podporovat věznění žurnalistů, ale pokud je odboráře, tak to je něco jiného, to, to je naprosto v pořádku. Disgusting. Um, to je odporné. Further speakers? Nikdo další? zástupce služby pro vnější činnost, pan Klár. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, chci poděkovat také paní Jakonsáry za tuto zprávu. Kazachstán má skutečně strategický význam ve střední Asii. jak z mezinárodního hlediska je ve, ve Spojených národech, je to také významným obchodním partnerem ve Střední Asii, větším než všechny eh, ostatní středoazijské státy dohromady, tedy z hlediska Evropské unie, jakožto par, eh, náš obchodní partner. Je to také významný hráč při implementaci naší strategie pro Střední Asii a samozřejmě také spolehlivý energetický partner pro Evropskou unii. Z těchto všech důvodů je nutné posílit naše vztahy v mnoha různých eh, oblastech, včetně politického dialogu a i v dalších sektorových oblastech. Musíme si, musíme si také uvědomit, že existuje řada eh, důvodů k obavám na poli lidských práv, dále právě otázka odborů. A na jaře, když jsme měli zasedání v Kazachstánu, tak jsme nastolili tuto otázku velice jasně gazaští partneři nám řekli, že budou mít nový zákon o odborech, který by měl být v souladu s, se závazky eh, Mezinárodní organizace práce. A nastolili jsme to ještě v rámci dialogu, eh, který povedeme tedy v listopadu. Kazachstán také implementoval bezvízový režim od ledna 2017 kazachské eh, aerolinie byly eh, staženy z evropského se, seznamu vzhledem k úsilí na jejich straně eh, zajistit účinný bezpečnostní proces. Takže i když tu je stále řada různých výhrad a obav, tak vztah s Kazachstátem s Kazachstánem se rozvíjí natolik um, slibně, že tato nová dohoda je skutečně eh, nezbytná a mě nesmírně eh, tedy povzbuzuje ta, tato podpora, kterou tu eh, vnímám. Děkuji, pane Klár. Nemám žádné další žádosti o slovo. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 4. září v 11 což je nová záležitost oproti prvnímu září, jak to bylo původně plánováno. Dále hlasovat na plenárním zasedání se bude v listopadu letošního roku. Paní zpravodajka, paní Koncáry, chce něco dodat? Ano. Ano, jen velmi stručně. Chci všem poděkovat za konstruktivní připomínky. Určitě budu pracovat dále na této zprávě, abychom ji ještě více zlepšili. Každopádně Kazachstán je pro nás důležitou zemí. Je tu celá řada problémů z hlediska eh, určitých základních hodnot, ale celkově si myslím, že se nám daří dosahovat pokroku a jsem za to vděčný. Děkuji. Nyní se dostáváme k další položce číslo 6. Tím bychom se měli zabývat asi 30 minut. To je pozorovatelská mise v Keně. Jak jistě všichni víte, tak 8. srpna se tam konaly volby, šesté, již šesté volby v řadě s sebou od eh, roku 1991 prezidentské volby, které, eh, kterým se dostala nevěč, nejvíce mediální pozornosti, kdy prezident Kenyatta vyhrál s 54% hlasů před panem uh, eh, Ottingem. A Mariče Šáke byla uh, v čele pozorovatelské mise. Já jsem vedl evropskou delegaci Evropského parlamentu, sedm, sedmičlenou delegaci. A rád bych tomu řekl to, že volby se konaly za nesmírně náročných okolností a v nabitém harmonogramu a já skutečně obdivuji eh, všechny eh, Keniany, kteří se úč účastnili ve velkém počtu navzdory všem eh, problémům a určité, určité atmosféře napětí a zastrašování. Je to velký úspěch pro demokracii v Africe ať už je výsledek jakýkoliv, tak chci zdůraznit, že nejdůležitější je, aby k, jakým, k jakýmkoliv um, uh, snahám rozporovat ty výsledky docházelo nenásilným způsobem uh, u soudu, uh, aby doš, byla respektována vůle uh, lidu. A nyní dám slovo paní Šáke, která tomu bude mít podrobnější komentář. Děkuji, ráda vás vidím po letních prázdnin. Někteří z nás jsme se dokonce viděli v létě v průběhu pozorovatelské mise v Kyně. Děkuji za vaše slova podpory, děkuji za tuto příležitost. Eh, pokusím se to vyjádřit stručně i eh, v zájmu zodpovězení otázek, které kolegové mají. Takže tato mise byla poměrně rozsáhlá, 130 pozorovatelů, jak dlouhodobých, krátkodobých, tak i poslanců Evropského parlamentu a samozřejmě nám pomáhalo mnoho zaměstnanců, takže to byla skutečně svým rozsahem významná mise. Konala se tedy eh, v kontextu určitého napětí a eh, násilí v souvislosti s volbami. Vzpomeňte si, co se stalo v roce 2008, ale dva, také v roce 2013. Kromě toho je v Keně no, nová ústava od roku 2010, která usiluje určitou decentralizaci nebo devoluci, abychom eh, měli více kontrolních prvků a aby bylo možné zdroje dostat z centrální úrovně na regionální úroveň. Také počítáme s větší spoluprací, s, s větším začlenováním žen, s snahou překonat eh, tu koncepci, kdy eh, vítěz bere vše. Samozřejmě, že napětí bylo stále dosti citelné v průběhu celé volební kampaně. Ta polarizace není zcela překonána. Evropští pozorovatelé již byli v Keně a zabývali se tím celým procesem, eh, účastnili se předvolebních zasedání a sledovali, jestli kandidáti ehm, pronáší nějaké nenávistné projevy, jestli nejsou lidé placení na těch eh, předvolebních schromážděních a jestli pořádkové síly skutečně zajišťují bezpečnost eh, a aniž by docházelo k zastrašování. Byla to kampaň eh, skutečně živá v předstihu těch voleb a eh, mnoho Kenianů nejenom, že chtěli hlasovat, ale přáli si také, aby byly tyto volby pokojné, aby se odehrály bez násilí, bez problému. V den hlasování museli Keniané čekat až 6 hodin ve frontě před hlasováním, ale byli přitom klidní a trpěliví. A bylo to vlastně eh, jenom, nejenom prezidentské volby, ale také poslanci, eh, eh, místní zástupci, guvernéři, zástupci žen a tak dále. Takže to bylo vlastně několikanásobné volby. Byly zavedeny nové technologie k registraci, identifikaci a přenášení výsledku. Ale navzdory těm velkým očekáváním, tato se nepodařilo díky této technologii nahradit, eh, překonat nedostatek důvěry. A co bylo skutečně znepokojivé, byla nastavena ta, ta otázka, tedy eh, byl, byla právě, bylo za, zavraždění Krisa Mesando z volební komise jen několik týdnů před těmito volbami. A také vzhledem k těmto tlakům, včetně časových tlaků, tak tyto technologické systémy nebyly implementovány tak, jak by to bylo ideální. E, výsledky byly publikovány centralizovaným způsobem, ale e, kromě toho tu byla také záložní papírová technologie a v podstatě pořád je tu ještě velká e, výzva pro um, nejvyšší soud, protože výsledky byly spochybněny, výsledky již byly zveřejněny a pak uh, opozice se um, rozporovala tyto výsledky, um, protože je otázka, jestli by tyto, uh, tyto uh, nesrovnalosti nějakým způsobem ov, mohly ovlivnit výsledek uh, voleb jde o to, jak do toho eh, jsou zapojeni, jak do toho budou zapojeni um, příslušní lidé, členové komise a tak dále, ale je důležité jít cestou soudu, nikoliv násilí či jakýchkoliv dalších, um, jakýchkoliv dalších znepokojivých eh, prostředků. Ještě závěrem chci zdůraznit, eh, že ta spolupráce s Africkou unii a dalšími kolegy byla skutečně nesmírně plodná. Ta Bombeky tam byl. Eh, dále eh, Commonwealth měl rovněž svoji misi eh, a byly tu ještě další mise ze Spojených států. Carterovo centrum to vedl John Kerry a měli jsme dvě společná prohlášení před volbami a po volbách, což není úplně samozřejmá věc. Jednali jsme samozřejmě nezávisle. Pro Evropskou unii je tato nezávislost naprosto klíčová. Pro všichni, kdo mají zájem dozvědět se více o této misi, můžete více najít, on, najít více informací najít online, všechna tisková prohlášení, společná prohlášení a tak dále ale prozatím je to eh, příležitost klás otázky, eh, které ráda zodpovím. Děkuji. Děkuji kolegyni Šáke za informaci o tom, jak probíhala ona mise v Kenii. Členové delegace byli želena Zovko, Joachim Celle, Julie Ward, Tania Fajon, Bent Luke a Marie-Christine Veržia. A teď bych chtěl dát slovo těm, kdo tam byli a kdo tady dnes jsou. První Želiana Zovko. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat Maritě za tu skutečně vyčerpávající zprávu o misi do Keni. Chtěla bych jí poblahopřát, poblahopřát i sekretariátu, protože se podařilo zorganizovat skutečně skvělá setkání ještě před volbami se zástupci občanské společnosti, médií, církví i s dalšími mezinárodními pozorovatelskými misemi i členy vlády. Na to si myslím, že velmi přispělo k tomu, že situace den po volbách byla taková, jako byla. Gratuluji i panu předsedovi, který šéfoval naší misi, protože opravdu skvěle vedl jednání, což všechno přispělo k mírovému vyznění těchto voleb. Hovořili jsme s panem Odingou, který je šéfem opozice, nějaké drobné tenze, které vyvstaly den po volbách, tam sice byli, ale měli jsme opravdu štěstí, že jejich řešení bylo pokojné. Pracovali a spolupracovali jsme velice dobře. Byla to pro celou delegaci, pro všechny její členy skvělá zkušenost. A poslanci Evropského parlamentu byli velice vřelé přijímání jak ze strany vlády, tak ze strany veřejnosti. Opravdu skvělá zkušenost a ještě jednou za to děkuji. Děkuji, Julianě Zovko. Ještě dva z kolegů by se chtěli vyjádřit. Nejdřív šéf delegace prostyky s panafrickým parlamentem. Děkuji, děkuji za všechna vyjádření. Mám dvě otázky. Jedna se týká etnických aspektů. Je to pořád tak, že většina voličů hlasuje podle těch kmenových pravidel, že tak ty kmenové vazby jsou stále ještě v Keni dominantní. A druhá otázka, e, posouzení mediální situace, jak to bylo s médií a s jejich přístupem k jednotlivým kandidátům. Vždycky se sledovalo, jaka, jaké je pokrytí v médiích, audiovizuálních i tištěných a Jaká tedy byla situace v tomto ohledu? Jak to bylo s tím, jak se věnovali prezidentovi, šéf, lídrovi opozice? Zda to mělo nějaký dopad na ten docela těsný výsledek? Děkuji. Michaela Finka, pak Maritě Šáke odpoví na otázky. Ještě dvě, dvě přihlášky, Charles Tenok a Anna Gomeš. Já bych se chtěla zeptat Maritě na jednu věc. Chci poděkovat všem kolegům, kteří se účastnili této důležité mise do Keni. Mohli byste nám říct něco víc o tom, co se dálo po volbách, jak to bylo s těmi kroky, které vedly k tomu, že nevládní organizace byly vytlačeny z legální uh, prostoru, jako by to mělo nějaký dopad na ten volební proces. A Charles Čenak, chtěl bych se zeptat na ICC po těch událostech před deseti lety, kde bylo mm, zabito brutálním způsobem 12 lidí, 600 tisíc lidí muselo uprchnout. ICC pak částečně upostila od obžaloby, protože vlastně tady nebyly důkazy. Mě by zajímalo, zda jsou tam nějaké přetrvávající dopady této situace, zda ICC má nějakou kredibilitu v Keni a v Africe. Ta beztrestnost, ono se to stává opravdu problémem, protože většina toho stíhání vlastně šla dostracená. A já si myslím, že ICC vznikla s velice dobrým úmyslem, ale myslím, že to teď vlastně nesplnilo úplně očekávání. Mě by zajímalo, jak se to projevilo třeba ve volební kampani. Děkuji, Charlesy, a teď Edward Kukan jako poslední. I já bych se chtěl zeptat. My jsme slyšeli, že ten proces tam byl docela hladký, ale víme, že v Keni žádné volby nejsou nudné. Co pak následuje, bývá většinou hrozné, více či méně. Takže to, co jste zažili, vlastně možná bylo svým způsobem uspokojivé, ale vy jste řekla, paní Šáke, že byla dobrá spolupráce s mezinárodními organizacemi, které se účastnily těch pozorovatelských misí, ale bylo to opravdu dobré. Posuzovali oni tu situaci stejně jako my. My většinou býváme přísnější v těch otázkách, které posuzují situaci a bylo možné Mm, měli jste nějakou strukturovanou spolupráci mezi naší a ostatními delegacemi? Ono se někde stává, že ta společná prohlášení vznikají a jak eh, tohle bylo upraveno ve volbách? Pan Galer se zeptal na správnou věc, ale moje odpověď by zněla ano. Ano, Eh, já si myslím, že ty volební preference jsou etnické. Ano, více či méně to tak pořád je rozdělené. Možná to není až tak dramatické dělení, jako bylo předtím, ale myslím si, že ty etnické nebo kmenové vazby jsou stále ještě velmi silní. Silné. Děkuji panu Kokanovi. Sdílím sice váš názor, ale myslím, že bychom měli dát slovo paní Šáke, aby nám odpověděla. Děkuji, děkuji vám za otázky. Je vidět, jak důležité to pro vás je. Začala bych tou první věcí, možná nejdůležitější, o tom etnickém faktoru, jak se lidé identifikují s politikou základní odpověď zní ano. Na jedné straně je to příležitost, protože je tam spoustu mladých lidí, kteří žijí v Keně v městech, kde už dochází k tomu míšení etnických skupin. Já jsem hovořila s blogery, před předáky mladých, eh, kteří říkají, ano, my volíme napříč kmenovými vazbami, ale našim rodičům se to moc nelíbí. Takže ono to záleží i na tom, do jaké míry důvěřují demokratickému systému. Jde tedy o víc než o volby. Také jsem to zdůraznila na tiskové konferenci, že je tady velké riziko apatie mezi mladými lidmi. Oni velice dobře vnímají věci, jako je korupce, uh, Oni vědí, že v politickém boji se uplácí. To zřejmě není to, o čem by oni snili v souvislosti s pravou demokracií. A je třeba mít velké ambice v souvislosti s demokracií. Mediální pokrytí, ano, některé pozorovatelské mise pozoroval, sledovaly tuto otázku velice přísně. Měli jsme osobu, která vedla tým deseti analytiků, to se týkalo nejenom etnických, ale i jazykových hranic. Máme i eh, média typu rozhlas, která jsou velice důležitá a to se monitorovalo minutu po minutě, zda nedochází k nějakým vyjádřením nenávisti, zda to pokrytí je rovnoměrné. Můžeme zhruba říct, že státní sdělovací prostředky přibližně věnovaly stejnou pozornost oběma kandidátům. a v národních e, jazycích se to trošičku lišilo. Když to srovnáme i se soukromými vysílači, tak e, pak je těžké mít nějaká velká očekávání na nestranost, ale ano, my jsme se tomu velice, velice pečlivě věnovali. Výzva, která se tu také objevila, souvisí s reakcemi, které stále ještě dostáváme. EU má velice jasný mandát pozorovat volby a máme velice přesně danou metodologii, nestranou. Byli jsme pozváni úřady, volební komisí, abychom posuzovali, zda ty volby jsou v souladu s keňským právem. Samozřejmě tam jsou jisté nespravedlnosti. Někde je to velice hluboké, má to dopad na volby, ale je těžké říct přesně kdy, kde, jak. To, na co se ptala kolegyně Anna Gomez, co se týkalo vývoje po volbách, to je to, co říkal i pan Kukan. Ano, je to tak, že volby v Keni v ten den D bývají pokojné, nápadně pokojné a často to napětí potom se projeví den poté. Dochází k demonstracím, násilným projevům, včetně projevů násilí ze strany bezpečnostních sil. Je těžké zjistit, kolik lidí třeba zemřelo v tom povolením, povolebním neklidném dění. Je těžko říct. Často se nacházejí mrtvá těla třeba ve Viktorijině jezeře, jsou to zastřelení lidé, to je samozřejmě eh, veliká oblast, kde nevládne vůbec žádné právo a velice nás to znepokojuje. Dochází potom k revokacím licencí. My jsme o tom hovořili, jde o tom, že ta občanská společnost, když ztratí tu licenci, oprávnění k existenci, tak vlastně to znemožňuje jejich práci. To se týkalo těch nevládních organizací, které e, měly e, v úmyslu napadnout ty výsledky u nejvyššího soudu. To je tedy věc, které je třeba věnovat pozornost a my jsme se snažili tak učinit. Také jsme hovořili o tom, když jsme viděli, že došlo k napadání justice a bylo jasné, že šéf justice sám se vyjádřil proti politickým zásahům do soudní sféry a mnohým způsobem to byl případ, který teď se u soudu, nejvyššího soudu tam projednává, bude velice důležitý pro kredibilitu a efektivitu soudní moci. Tam se věnovala velká pozornost vzdělávání soudců eh, na téma volebního práva, volebního zákona. Charles Tenok se ptal na ICC a následné zmatky. Ta otázka je široká, kredibilita ICC v Africe, ale budu hovořit o tom, co jsem v Keni viděla. Ta bych byla upřímná, je to trochu tabu. Je to tak, že je tady jasná výzva, jakmile se objeví nějaký, nějaká narážka na ICC, tak na to je velice jasná, výrazná reakce. ICC je nezávislá, instituce, my podporujeme existenci, ale zároveň i nezávislost. Samozřejmě byla tady tendence, že mezinárodní společenství a ICC jsou jakoby jednotní proti vládě. Když hovoříte se zástupci občanské společnosti, tak eh, ona eh, zodpovědnost za zločiny spáchané v souvislosti s volbami v minulosti je velice eh, vážná otázka. Jsou tady obavy v minulosti, prostě nedocházelo k, ke stíhání těchto činů. Je tady velká potřeba určitého vnitřního smíření. To byla také otázka pro nás, když jsme hovořili o zdrojích určených pro Keniu a důraz na programy, tak eh, mnozí jasně žádali, abychom nejenom byli eh, přítomní ve chvíli, kde je naléhavá potřeba věnovat pozornost tomu, co se v Keni děje. Jde o to, abychom byli přítomní v situaci, kdy eh, dochází ke snaze překonat ony propasti a uh, napětí, pak jsou tady ještě náboženští představitelé v občanské společnosti, ti, kdo bojují za práva žen, za lidská práva. To je tedy celá veliká eh, paleta lidí. Co se týká posuzování a sledování redistribuce moci. My se snažíme investovat do těch lokálních občanských společností. A Poslední pan Kukan se ptal, jak jsme spolupracovali s ostatními mezinárodními pozorovateli a jejich misemi a to, že jsme byli v podstatě spokojeni. Řekla bych, že je to příliš jednoduché zhodnocení. Když jsem někde viděla problém, tak jsem o nich jasně hovořila. Také jsem hovořila o strukturálních problémech, Hovořili jsme o útocích na instituce, hovořili jsme i o tlaku vyvíjeném na volební komisi. Je pravda, že nebyla využita technologie tak, jak mohla být využita. Někteří voliči nebyli dost informováni, ale bohužel média sesypala všechny mezinárodní pozorovatelské mise do jednoho pytle, takže to po mém soudu nebylo úplně šťastné, protože my jsme měli velice podrobná pozorování, která se věnovala jednotlivým aspektům. Samozřejmě jsme rádi, když věci šly dobře, ale musíme být zároveň upřímní tam, kde nešly dobře. Tam se stále pokračuje závěrečná zpráva bude v říjnu, předložím ji v říjnu. My monitorujeme ten případ, který stále probíhá. Důležitý bude ten verdikt, reakce na tento verdikt je třeba to pak uzavřít, jak my jsme to viděli. My jsme zatím přišli s předběžnými vyjádřeními, byli jsme kritičtí, ale i konstruktivní. Doufám, že to je dostatečná odpověď na vaše otázky a jsem samozřejmě k dispozici pro další rozhovory, pokud někdo o to máte zájem. Všechno je k dispozici i online, stejně i to společné prohlášení, které jsme vydali s dalšími mezinárodními pozorovateli. Děkuji vám za příležitost se k tomu vyjádřit. Děkuji. Santesana. Děkuji mnohokrát, Mariče Santesana, za reakci na všechny tyhle dotazy. Ještě nějaké připomínky? Není-li tomu tak, budeme pokračovat. Politickou situaci ve východní Africe eh, budeme, východní Africe budeme také projednávat dnes Východní Africe bychom měli věnovat ještě větší pozornost eh, jako Evropská unie, totiž. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. A sice eh, výměnu názoru k Austrálii a Novému Zélandu eh, s panem Gunnarem Bigandem, výkonným ředitelem ESVČ pro Azii a Tichomoří je tady ano. Nyní tedy vítám dalšího hosta, pana Gona Viganda z ESVČ. Vážení kolegové, je to východní ředitel pro Azi a Tichomoří. Pozvali jsme ho, aby nám eh, nastínil eh, přehled tedy našich vztahů s Austrálií a Novým eh, Zélandem a tedy politické vztahy nebo věcí ve politických vztazích s těchto dvěma zeměmi. Dobře víme, že naše vztahy jsou historicky aktivní a pevné. Spolupráce s EU, Austrálií a Novým Zélandem je široká od bezpečnosti, boji s terorismem přes lidská práva a ekologické standardy až po další sektory. Formální politické dohody byly nedávno podepsány o věcech spolupráce v eh, řadě věcí mezi EU a oběma zeměmi. Příslušná dohoda byla podepsána 5. Eh, října minulého roku a a Fed už připravuje eh, souhlas spolu s doprovodným eh, prohlášením. Spravodajem je Charles Tenok mm, Návrh zprávy se podruhé bude projednávat 9. října a FED bude hledovat příští den. Parlament bude o souhlasu a usnesení hlasovat na zasedání v listopadu. Mm, s australskou dohodou se muselo čekat po něco déle, abychom tedy, aby proběhlo zasedání v Manile a Seanu, takže to proběhlo v srpnu tohoto roku. EPP navrhla jmenování pana Milana Mona jako, tři, e, tedy jako zpravodaje za tři body. Tohle se projeda eh, na příštím eh, zasedání AFETu. Původně eh, žádná frakce neprojevila zájem, ale teď tady máme tedy, takže jsem to měl dělat já, ale teď tady máme tedy změnu a to se bude prodávat na příštím beru. Tolik ode mě tedy a teď dostává slovo Gunnar Vigant asi na 10 minut a potom projednáme Austrálii a Nový Zéland. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nikdy eh, možná není tak zajímavé hovořit o eh, blízkých přátelích jako o obtížných, než eh, jako o obtížných partnerech v krizových situacích. Tyhle dvě země jsou blízkými přáteli Austrálie a Nový Zéland. A to je také zřejmé z návštěvy vysoké představitelky na Azijském regionálním fóru v Manile na začátku tohoto měsíce, kde měla mm, dobré setkání s premiérem Bishopem a potom tam došlo k veřejnému podepsání a rámcové dohody s, s Austrálií, která už byla tak trochu opožděná, protože už byla připravená a podpisu další dobu, ale muselo se to dobře naplánovat a, a a jsem také setkal s novým nizozemským ministrem zahraničím Barlim. Také blahopřeji panu Tanokovi a těšíme se na zpravodaji, tedy, tedy na spolupráci s novým zpravodem panem a, tedy k nové dohodě a na proceduru souhlasu Evropského parlamentu. Proč uzavíráme takovéto dohody s blízkými partnery? Vztahy EU e s oběma zeměmi se dynamicky vyvíjí v posledních letech. Obě eh, země jsou stejně hladěné a v světě plném nejistot a velkých změn eh, mít eh, dobré blízké partnery, se kterými máte dobře strukturované vztahy, je základem tedy pro naše základní tedy mezinárodní vztahy. My se zaměřujeme na celou řadu otázek a Máme dobrý dialog o, o rozvoji s oběma partnery. A to se týká zejména situace v Pacifiku, kde eh, eh, jsou tyto eh, země hlavními partnery. Politický dialog posílil a my jsme posílili naši reprezentaci na Novém Zélandu na úroveň velvyslance. Vztahy už se táhnou dlouho, byly to jedny z prvních v mnoha ohledech. My jsme podepsali prohlášení o spolupráci mezi EU a Novým Zélandem už v roce 1999 společnou deklaraci o vztazích jsme podepsali následně a jiná deklarace ji nahradila v roce 2007. Dohoda s Novým Zélandem byla podepsána v lednu minulého roku. Pardon, v říjnu minulého roku. A, a předběžně se uplatňuje už eh, ledna. Eh, vztahy eh, za posledních 50 let se vyvinuly ze, zejména hospodářských na strategicko-politické a zaměřují se více na otázky zahraniční bezpečnosti, eh, jak na bilaterální, tak multilaterální úrovni. Ta právě podepsaná dohoda nahradí partnerský rámec, který existuje od roku 2008 Vytvářejí se společné výbory, abychom zajistili řádné fungování a implementaci dohod. A konkrétní eh, podvýbory, abychom mohli vytvořit. Dočasné eh, aplikace se předpokládá mm, tedy, nebo dočasné uplatnění se předpokládá a to do doby ratifikace asi za dva roky. A zatím šest členských států eh, ratifikovalo tu dohodu s Novým Zélandem. Eh, částí původního eh, důvodu pro eh, přijetí této dohody s Novým Zelandem a s Austrálií, a původně oba partneři byli tak trochu zdráhaví k uzavření těchto dohod, tam šlo o ukotvení těch hlavních politik EU, za nešíření jaderných zbraní, lidská práva a demokracie. A potom také celou řadu dalších klíčových principů naší zahraniční politiky při naplňování tedy našich zájmů. A to byly mm, věci, kde se nám nakonec podařilo nalézt dobrou dohodu, dobře dohodu a mm, zajistit, aby vztahy s Austrálií a Novým Zelandem byly eh, slučitelné, tedy i s mm, naším přístupem k třetím zemím. Tyhle věci jsou tam všechny zakotvené a velice to pomůže eh, našim obchodním vyjednavačům, kteří eh, vyjednají eh, odděleně ty dohody. Nicméně ty eh, rámcové dohody jsou mnohem rozsáhlejší. Ten takzvaný pak s Novým Zélandem a FAS s eh, Austrálií povyšují naše vztahy na novou úroveň a jdou za rámec podpory demokracie a vlády zákona lidských práv a také navazují na společné záležitosti, které máme v jiných oblastech zejména pokud je o boj s globálními změnami, eh, klimatické změny, eh, zachování životního prostředí, humanitární eh, pomoc, boj s terorismem a tak dále. Všechno jde tedy nad rámec čistě hospodářských vztahů, obchodu a investic. A odráží to komplexní povahu našich vztahů jsou to eh, nástroje pro eh, prohloubení eh, našich vztahů k, v oblastech, kde máme společné zájmy. Například u zahraniční politiky a, obrané politiky. Tam se nám dařilo spolupracovat blízce a budeme moci spolupracovat i nadále. Častý dialog, časté konzultace na vysoké úrovni už jsme měli dohodu o účasti s Austrálií a s Novým Zélandem k usnadnění tedy eh, účastí eh, těchto zemí v případě řešení krizí tady v Evropě. Mm. A to už začalo fungovat s Novým Zélandem, eh, který přispěl k EU na Atalanta. Také jsou zde výzvy v obtížných regionech, jako je Afghánistán například ale také Ukrajina a, a e, Rusko-Sýrie, blízkovýchodní proces a také e, úroveň OSN, kde máme dobrou spolupráci. Pracujeme jako dobří partnéři e, v oblastech mezinárodních lidských práv, jako je rušení trestu smrti, vytvoření mezinárodního trestního tribunálu a tak dále. A, a rád bych zdůraznil, velice konkrétní eh, fungování a spolupráci s oběma partnery eh, v eh, regionu Asie a Tichomoří. Spolupracujeme s Fidži a, na stabilizaci tam demokracie a také pokud je o rozvojovou spolupráci na komisař Mimica a předtím, než vyrazí příští týden na samou na fórum regionální spolupráce navštíví eh, Austrálii a Nový Zéland eh, s ASEANem a s tamními partnery. Také tam máme úzké eh, styky a také oni jsou dobří, partne, dobří partneři v procesu ASEM. Budeme pracovat tedy i nad rámec tedy této, v této oblasti a řekl bych, i v oblasti justice a spravedlnosti a vnitra, mm, zejména pokud je o boj s terorismem a, a proti radikalizaci. Potom jsou tady klasické oblasti, jako je doprava, životní prostředí, klimatické změny, vědecko-technická spolupráce. To nebudu jmenovat, ale musím říct, že ta vědecko-technická spolupráce je velice slibnou oblastí. Je tady velice úspěšná spolupráce, 300 eh, projektů spolupráce celkově, celková investice 2,5 eh, miliardy eur a v mnoha klíčových oblastech eh, pro strategický výzkum a spolupráci také. V... A to, takže celkově musím říci, že je důležité, aby tyto dohody byly právně závazným rámcem pro eh, naši globální a regionální eh, spolupráci a také pro sektorovou spolupráci. Eh, jsou to plně tady položené na pevných základech a, a pomůže nám to podporovat progresivní mezinárodní agendu od klimatických změn přes trvalý udržitelný rozvoj a doufám, že vaše pozitivní hlasování zdůrazní podporu EU eh, těmto dvěma pozitivním partnerstvím v době, kdy eh, máme v mezinárodním systému čím dál tím větší nejistotu. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pane Vigan, za eh, tuto informaci o aktuálním stavu. Pokud je o vztahu, vztahy mezi Evropskou unii, Austrálií a Novým Zélandem. Nyní máme půl hodiny na probrání těchto témat. Jako první dostává slovo pan Milan Mon. A pak nejspůsobilejší bude pan Tanok. Prosím, pane Milan Mon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Viganovi za jeho prezentaci. Je to opravdu eh, dobrý náčrt našich vztahů s Austrálií a Novým Zélandem. Zaměřím se na Austrálii. Je to opravdu eh, těsné přátelství, je důležitá ta dynamika s tímto eh, regionem. Víme, že jsou to vztahy důležité, z politického hlediska je to region komplexní. Jsou tu státy jako Japonsko, ale také Indie, Čína. O to je důležitější, aby vztahy byly založeny na sdílených vizích a hodnotách. Potřebujeme spolupracovat na ekonomických otázkách. Ekonomické vztahy s těmito státy jsou nesmírně důležité. Potřebujeme podporovat multilateralismus a myslím si, že podepsání rámcové dohody s Austrálií představuje velice významný krok. Musíme posílit spolupráci se všemi těmito státy. Jsme Eh, přirozenými spojenci. Je také důležité vyzdvihnout naše ekonomické vztahy, dát jim nový podnět. A proto já eh, se z hlediska toho, jaký je tedy názor na eh, tu ekonomickou dohodu, můžete se s námi podělit o nějaké informace? Je důležité využít příležitostí, které skýtá to, že se Spojené státy stáhly eh, z té transpacifické dohody. A myslím, že to by, toho by mohla využít Evropská unie, měli bychom posílit naše vztahy s těmito důležitými státy jako Austrálie. Oni vyvází zemědělské výrobky, suroviny a další. Jsme druhý nejvýznamnější obchodní partner, takže snažíme se to konsolidovat. V uplynulých několika letech byly podepsány dohody s Japonskem, s Koreou, s Čínou. Já myslím, že je důležité, aby Evropská unie nes, nepřišla o své privilegované postavení. Spojené státy se stáhly z TPP, jak jsem již zmínil. A my bychom měli usilovat o dohodu, která bude vzájemně výhodná. Můžete nám také říci něco o výsledcích toho eh, Fóra pro leadership, které se konalo v Sydney. Bylo to Fórum EU Austrálie na téma leadership velice nedávno. A konečně z toho, co čtu, vnímám, že pokud jde o některá citlivá témata jako Rusko, některé jiné otázky Irán, tak je Austrálie víceméně na stejné straně jako my. Můžete říci něco k, k tomu, jaká je oficiální pozice Austrálie? Jsou skutečně na stejné straně jako my, i pokud jde o Ukrajinu a Irán, protože ta, tam se musíme ujistit a koneč, konečně australská vláda má teď velice těsnou většinu myslím, že mají většinu pouze jednoho poslance v dolní sněmovně. Což představuje poněkud nestabilní pozici. V Senátu dokonce jsou v menšině. A nelze vyloučit vládní krizi. Můžete k tomu něco říct? Děkuji. A Charles Stanox k Novému Zelandu. Děkuji, pane předsedo v roce 73, kdy Spojené království se připojilo do Evropského hospodářského společenství, tak Nový Zéland se cítil opoštěný svojí tehdy mateřskou zemí. A je trošku smutné, ne tragické, že referendum o Brexitu se konalo v době, kdy Nový Zéland už tohle měl za sebou a kdy Nový Zéland se začal rozvíjet a byl, začal rozvíjet těsné vztahy s Evropskou unii, která je, tehdy zahrnovala ještě a stále ještě zahrnuje i Spojené království. Ale myslím, že opravdu to trochu šokovalo Novozelandiany ten výsledek eh, referenda a Brexit. A premiér English, to je, tak se jmenuje, eh, tedy po jeho návštěvě v Bruselu, tak eh, bylo potvrzeno, že Nový Zéland bude i nadále eh, rozvíjet vztahy se 27. ve Spojeného království, i když samozřejmě, že Spojené království představuje asi 20 eh, obchodu Nového Zélandu s Evropskou unii. Je to třetí největší obchodní partner Nového Zélandu. Nový Zéland k tomu zaujal podobný přístup jako Kanada, což je další stát, britského, britského Commonwealthu. Kanada, eh, jak víme, dojednávala SPA a CITu a já jsem teď eh, také eh, zpravodajem pro dohodu, která má nahradit SPA. A Kanada rovněž ohlas, vyhlásila svůj zájem dojednat dohodu o volném obchodu, která je dost obdobná jako CITA což je, myslím, pozitivní. A i když v mé zemi bohužel je hodně lidí, kteří se domnívají, že po Brexitu se zblíží Kanada, Austrálie, Nový Zéland a Spojené království, ale mně se zdá, že z politického hlediska to nevypadá příliš realisticky. A Nový Zéland, který je velice daleko, ale sdílí naše hodnoty, já jsem velice rád, že se účastní vzhledem ke svým výsledkům a zdrojům. Jsou to multilaterální organizace, mise a já jsem rád, že nyní se rozhodli, že posílí své vztahy s Evropskou unii. Mělo by to být dokončeno právě do doby, kdy Spojené království bude muset začít vyjednávat své, svoji vlastní bilaterální eh, dohodu, aby jak si dohnalo to, co by jinak mělo automaticky ale každopádně dohoda posílí dialog v politické oblasti, ekonomické oblasti, budeme eh, posílit spolupráci v oblastech, jako je věda, kultura, výměna údajů a know-how, pokud jde o zvládání migračních toků, boj s terorismem a všechny ty další věci, které bychom chtěli sdílet s takovými zeměmi, jako je Nový Zéland, který, který, i když je to země, která je tak daleko, tak sdílí mnoho z našeho společného přístupu. A jinak všechno je víceméně tak, jak to bylo, když jsem to prezentoval na prvním slyšení. Není příliš k tomu, co dodat. Podobně jako tedy při prvním slyšení o parku. A Jde otázka, otázka, jestli bychom mohli uzavřít FDA eh, v nadcházejících dvou letech. Děkuji. Nyní eh, zástupce jednotlivých skupin. Za EPP pan Gurianu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Vigandovi za jeho dohodu, za jeho uh, příspěvek. Pan Tanok také, panu Tanokovi také za jeho zprávu. Víme, že Nový Zéland, s Novým Zélandem sdílíme stejné hodnoty, v podstatě jsme rodina, i když nás dělí uh, půl uh, celá polokoule a měli bychom eh, usilovat o silné ekonomické partnerství, partnerství v oblasti výzkumu celý tento region Azie a Tichomoří zažívá silný růst, rozvoj obchodních transakcí, rostoucí příliv investic. A e, náš dlouhodobý partner Nový Zéland je e, ve jakýmsi středoborem tohoto nového růstu. Takže proto je e, důležitý tento krok k tomu, abychom zahájili jednání o Eh, dohodě o volném obchodu a FDA. Ty, ty nejsou teď příliš populární, ale rýsují se nové, eh, oport, nové možnosti, nové příležitosti, eh, které nelze rozhodně pomíjet. Takže zdá se mi, že existuje víceméně konsenzus mezi politickými skupinami Evropského parlamentu v tom smyslu, že partnerská dohoda Eh, mezi Evropskou unii, Novým Zelandem, a Austrálií je nezbytná. Je to krok správným směrem, směrem k dohodě o volném obchodu. Děkuji. Děkuji, pan Gurianu. A slovo dostává paní Komeš. Eh, děkuji, pane Vigande. Chci vás ještě požádat a zeptat se vás, zda v kontextu vyjednávání, eh, obchodních vyjednávání, s těmito dvěma partnery. Evropská unie nastolila otázku boje s daňovým úniky a financování terorismu. A praní špinavých peněz a financování terorismu. To je obzvlášť důležité vzhledem eh, k tomu, že eh, se objevily Panama Papers, která odhalily silný eh, úzký vztah mezi tím naším průmyslem zde v Evropské unii a ale také s Austrálií a Novým Zélandem. Tam eh, byla skutečně vazba na ten trustový systém, což je staré britské dědictví. Máme to také na pořadu jednání, pokud ano, tak myslím, že by to mělo být. A my to budeme sledovat, aby tomu tak skutečně bylo. Můžete nám říct, jaká je perspektiva těchto dvou partnerů ve k tomu, co se děje v jejich regionu. Zvláště pokud jde o rostoucí sílu a eh, pravomoci Číny, která, což znepokojuje další státy. A dále, co se děje ve vztahu k Severní Koreji, kde došlo k poměrně významnému kroku včera. A na, v Timor-Leste tam byla také pozorovatelská volební mise a oni měli důvěru v to, že se podaří dosáhnout do, dohody o demarkační linii námořní hranice vzhledem k um, e, e, těžbě ropy, že by k tomu mělo dojít brzy můžete nám říct, jestli je to viděno ze stejné perspektivy i v Austrálii? Děkuji. A následuje pan Javier Nart. Gracias, señor presidente. Australia es una... Děkuji, pane předsedo. Austrálie je regionální mocnost v Jižním Pacifiku a tato regionální mocnost, která měla dosud absolutní moc, je nyní ohrožována strategickou přítomností Číny. Když se podíváme na mapu Číny, tak vidíme, že geograficky je tam ještě Japonsko, Filipíny, Tajván. A když se podíváme na konflikt, tak je to hlavně konflikt na Spretliho ostrovech s Filipínami. Čínské námořnictvo překračuje tu linii a snaží se dostat do středního Pacifiku podle mimořádných dohod. To je vlastně už kolonizační dohoda, to tak vypadá, s eh, Marianami, Palao a Mikronézií. Je tady možnost už jenom expanze do Jižního Pacifiku. Když jsem byl ve Vanuatu, v Kiribati, což je francouzsko-britské kondominium, tak čínská přítomnost rostla Existují takzvané přijímací přístavy. To je v podstatě předsunutá, předsunuté místo trvalé přítomnosti. Jak vypadá pozice Austrálie a EU s ohledem na tuto výzvu, na ty čínské postoje ve strategickém regionu Austrálie, protože tady jsou společné zájmy. Děkuji za zelené, pan Buchner. Pan Cole, omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Vígandovi za jeho prezentaci. I já vítám rozšířené vztahy a ta vína, vítám tu dohodu mezi EU a Austrálií a EU a Novým Zélandem. Jsou to země, které Geograficky jsou od nás velice vzdálené, ale v mnoha jiných ohledech jsou nám naopak velice blízké. Jsou blízké našim prioritám, jsou blízké našemu hlavnímu politickému směřování. Tedy EU by měla mít zájem o zlepšování těchto vztahů. Ta nová rámcová dohoda, nové partnerství by mělo být hlavně dobrým nástrojem, abychom společně čelili novým význám. Myslím, že bychom ty nové výzvy měli společně řešit. Společně znamená EU, Austrálie a Nový Zéland. Mám teď na mysli především ekologické výzvy. Tedy chci se zeptat, jak plánujete v rámci té rámcové dohody, a teď hovoříme hlavně o Austrálii, jak plánujete společné, společný postup proti klimatickým změnám, společný postup v ochraně biodiverzity a jak to bude s rybalovem a zprávou moří. Pro mě jsou tyto globální ekologické změny samozřejmě velmi důležité, jsou mou prioritou a myslím si, že je tady prostor pro spolupráci mezi těmito dvěma státy a EU, tak abychom se s těmito výzvami mohli nějak popasovat. Děkuji. Děkuji, pane Sole. Další James Cover. Děkuji, pane předsedo. Nový Zéland, tam se bude 23. září volit nový parlament. Co se týká Brexitu, tak musím říct, že Nový Zéland tu situaci velice bedlivě sleduje a dochází tam i k podpoře Brexitu, ale když se podíváme na celou tu situaci, tak doufám, že se dostane zmíněná strana opět k moci a také se tu jedná i o tu dohodu o volném obchodě, v jejíž realizaci upřímně doufám. Pan Buchner? Děkuji mám jen několik málo poznámek. Většina věcí tady již zazněla. Když máme obchodní dohodu, o níž právě začínáme vyjednávat s Austrálií, tak máme problém s ekologickými otázkami. Chtěl bych eh, připomenout otázku uhlí a ještě také otázkou uranu. To jsou problémy, které mají velký dopad na původní obyvatelstvo této země. Další otázka, obchodní dohoda s Novým Zélandem. Tady máme hory a kopce sušeného mléka v Německu a jiných zemích EU a to je uh, důsledek jisté zvláštní politiky komise v této oblasti. A tyto hory se nedaří prodat, nikdo o ně nemá zájem. My teď budeme mít brzo dohodu o volném obchodu s Japonskem a přeneseme své hory sušeného mléka do Japonska. Prýma. A pak možná, doufejme, Budeme brzo mít dohodu s Novým Zélandem, kde jsou stejné hory sušeného mléka. To znamená, sušené mléko z Nového Zélandu přijde do Evropy, hlavně do Německa, a my ho převezeme do Japonska. Já se zeptám, jestli je to, to správné? Děkuji. Děkuji vám, kolegové, to je velké spektrum otázek tak bych eh, dal panu Vígendovi 10 až 15 minut na to, aby zodpověděl co největší množství z těchto otázek. Jste připraven? Tak prosím. Děkuji vám za to celé široké spektrum otázek. Budu se nejdřív soustředit na ty dvě hlavní otázky, které zmínili mnozí z vás. Čína a dohoda o volném obchodu. Dohoda o volném obchodu. Ta jednání zatím ještě nezačala, ale jistá práce se již odvedla v tom, čemu se říká scoping, tedy to posuzování základní situace, kdy dochází k definování budoucího obsahu takové dohody. Stanovuje se také míra detailnosti mandátu, o který požádáme je tady sdílený zájem o to, aby jednání začala co nejdřív a přípravná práce byla ukončena. Komise je přesvědčena, že se podaří najít to řešení a odpovědi na všechny citlivé otázky, jakmile ta jednání začnou. Komise nyní finalizuje práci na tom návrhu tak, eh, aby jednání s Austrálií a Novým Zélandem mohlo začít. Eh, podle doporučení komise pro radu očekáváme jejich přijetí v budoucích týdnech. Pak ta jednání formálně začnou, jakmile rada přijme rozhodnutí a my doufáme, že k tomu dojde ještě během tohoto roku, doufejme dokonce během podzimu. To je všechno, co mohu říct ze svého pohledu. My tady hovoříme o rámcové dohodě a nechtěl bych se pouštět do větších eh, detailů. Kolegům přenechám podrobnosti týkající se obchodu. Druhá věc. Čína. Stanovisko k Číně, pozice k Číně Někteří to tady zmínili, je věc, která se dynamicky vyvíjí. Čínská přítomnost v pacifické oblasti, je tady velká míra dynamiky v oblasti ekonomické. Vidíme, že Čína se stává špičkovým obchodním partnerem a hlavním investorem. Stala se dominantní v azijských zemích a dominuje v tomto směru, v Malajzii, v Tajsku, na Filipínách. Ale když se podíváme na Pacifik, tak vidíme, že tady to není až tak moc otázka obchodní. Obchod je také důležitý, ale je tady velká otázka rybolovu, masivního využívání eh, zdrojů rybí populace a dalších zdrojů v moři. Tady je třeba, aby pacifické státy spolupracovaly s Čínou. Je to věc, která by mohla vést i k tomu, že by ty zdroje byly eh, vyčerpány až přečerpány. Je třeba zodpovědným způsobem k těmto zdrojům připomín, přistupovat. Nám to dělá velké starosti, protože většina pacifických zemí má tyhle obavy stejně tak je sdílejí i naši partneři v Austrálii a na Novém Zélandu. My zde sdílíme společné hodnoty s Austrálií a Novým Zélandem. Ty hodnoty jsou pro nás důležité, protože se snažíme prosazovat hodnoty EU v této rozlehlé oblasti Pacifiku. Ta oblast je tak veliká, že když se vezmeme jenom ty geografické vzdálenosti, tak je to stejné jak z Dublinu do Tokia. Když to vezmete od eh, východního pobřeží Austrálie až k pacifickému pobřeží Spojených států nebo Ameriky. Je tedy důležité už se spolupracovat s Austrálií a Novým Zélandem celé této rozlehlé oblasti. Vyhlídky na Obecnou pozici Číny s ohledem na geostrategické a geoekonomické otázky je po mém soudu taková, jak o tom hovoří ona analýza, ale ani tady bych se nechtěl pouštět do podrobností, protože teď nediskutujeme o politice vůči Číně, hovoříme o dohodách, které nám umožní lepší spolupráci s partnery v Austrálii a na Novém Zélandu. ohledem na další otázky, které položili kolegové, pan Milan Mon. Tady bych chtěl říci, že nedávné fórum vůdců EU Austrálie, které bylo oficiálně zahájeno loni, vysokou představitelkou EU Mogherini a Nedávno se konala první významná akce v Austrálii, tam byl velké zastoupení z australské vládní strany, pokud vím, byli tam tři zastupci Evropského parlamentu a to nám umožňuje mobilizovat i ty nevládní účastníky kteří eh, se snaží podporovat úzké spojení mezi EU a Austrálií a proto mají velký dopad, větší než vládní struktury. To by mělo vést ne k lepší spolupráci na vládní úrovni, ale k lepší spolupráci společnosti. To je klíč a proto si myslím, že to bylo velice dobré. A co už jsem řekl o Číně, tak mohu pokračovat s Ruskem, Ukrajinou a tak dále. To tady zaznělo, pan Mon se na to ptal, také paní Gomez se ptala. Ano, je to ta situace, kdy tváří v tvář s Austrálií i s Novým Zélandem eh, se potkáváme v názoru na tyhle věci. Je tady podpora evropských pozic, co se týká Ruska a Ukrajiny. Je tady podobný přístup, co se týká Iránu a dalších otázek. A máme velice úzké konzultace, hlavně s Austrálií, co se týká EAF a na tom se podílí i Nový Zéland, co se týká bezpečnostních výzev v této oblasti. Ne, netýká se to jenom korejského poloostrova, ale samozřejmě i jeho čínského moře. Ale chtěl bych vám ještě říct, že účast EU na jeho azijském summitu, což je nejvyšší míra spolupráce mezi azijskými zeměmi a celou řadou jejich partnerů, což e, zatím nezahrnovalo Evropskou unii a poprvé nyní se předseda rady účastnil tohoto, bude účastnit tohoto samitu v Manile jako host předsednictví tak Australani byli méně nadšení, než jsme doufali, že budou. Eh, mysleli jsme, že budou podporovat plnou účast EU v budoucnosti. Někteří se ptali na národní politiku. To je vždycky velice nebezpečné o tom hovořit, co se týká členských států. Samozřejmě v Austrálii je velice malá většina a to samozřejmě eh, vede k tomu, že se někdy vláda musí příliš obracet na parlament místo, co by se věnovala svému vládnutí a to opravdu může vést k dalším předčasným volbám v Austrálii, ale kdo ví. To jsou věci, které bych nerad dál komentoval. S Samozřejmě, že koalice by měla asi jiný náhled na mnohé věci, kdyby to byla koalice vedená laboristy. A volby na Novém Zélandu se rovněž budou konat v blízké budoucnosti, ale dovolte, abych se zdržel komentáře k jednotlivým stranám. To je vaše Eh, vaše specializace, já jako úředník eh, se k tomu nevyjadřuji. Paní Gomeš se ptala, eh, boje, se ptala na ten boj s daňovými úniky a potírání terorismu pomocí zaškrcení finančních prostředků. V dohodě s Austrálií jsou dva články. Článek 9, kde se hovoří o specifických prvcích spolupráce v boji proti terorismu a potom článek 37, to se týká praní špinavých peněz a financování terorismu. Tady se hovoří o tom, že je nutné finanční systémy formovat tím způsobem, aby, to nemo, aby nemohly být využívány k financování kriminálních aktivit a jedná se tady také o zabavování peněz získaných z kriminálních aktivit. To se týká i terorismu. Takže to je tady plně pokryto a také to předpokládá, že dojde k výměně relevantních informací. Daňové úniky jako takové tedy zahrnuty nejsou, ale to, co jsem vám, ale způsob, jakým to tady je formulováno, by umožnil také věnovat se i této otázce, protože to je kriminální aktivita. Vždycky se snažíme být co nejlépe informováni Vím, že se tam vedou jednání o delimitaci námořní hranice mezi Timorem a Austrálií, ale vím, že timorské vnímání Austrálie zhruba sdílí, ale zatím vím jenom to, že tady bylo dosaženo jistého pokroku. Otázky, na které se ptal pan Sole, k biodiverzitě. To je pokryto článkem 45 ochrana životního prostředí. To jsou specifické body, které nám umožňují jít v této spolupráci více do hloubky. Pane Buchře, Omlouvám se, že nebudu moci zareagovat eh, na otázku Bitbora. To eh, bohužel neznám dostatečně, ale myslím, že eh, tuto záležitost, ten, tento prášek pravděpodobně dovážíme přes jiné země na takovou dálku. Pokud jde o strategický vztah ke Kanadě, SPA a FTA, tak to byl obtížný proces. Získat plnou politickou podporu, podporu od všech zúčastněných. Ale ukázalo se, že je to ten správný krok. A teď došlo k průlomu v našich vyjednáváních s Japonskem před několika týdny a e, dokončíme to e, stejnou dvoukolejnou cestou do konce tohoto roku a Samozřejmě také eh, potom se obrátíme na radu a parlament. Hledáme eh, také eh, vaši podporu pro stejný dvoukolejný proces s Austrálií a Novým Zélandem na cestě vpřed. Děkuji. Děkuji vám. Pane Vigande, nejsou žádné další otázky, další připomínky. Tak to bylo skvělé. Děkuji. Hodně štěstí a myslím, že všem nám je jasná strategická důležitost této části světa pro Evropskou unii. Vážení kolegové, teď můžeme eh, přistoupit k dalšímu bodu. Akorát včas, eh, je to bod číslo 8, informace o sabitu, eh, pardon, mm, informace o volební pozorovatelské misi do východního Timoru. Parlamentní volby tam proběhly 2. července, prezidentské volby 22. března Východní eh, Timor získal nezávislost v roce 2002 jako první eh, země v tomto tisíciletí. Měl za sebou velmi obtížnou eh, cestu k nezávislosti, ale od té doby pokročil směrem k demokracii a demokratické zásady jsou tam vystaveny řadě výzev, jako tady je západní Asii. Paní Izaskun Bilbao z ALDE vedla pozorovatelskou misi, byla to hlavní pozorovatelka a, a poslankyně Evropského parlamentu a Evropský parlament eh, eh také poslal další misi eh, s, včera s Anou eh, Gomez. Ana Gomez už tam byla čtyřikrát od roku 2007 a dnes ráno vám představí výsledky těchto dvou misí. Máte slovo. Děkuji vám a pane předsedo, vážení kolegové. Opravdu jsem byla velice ráda, že eh, jsem tam mohla pozorovat eh, volby a také eh, proto, že tam došlo k mimořádným zlepšením, pokud jde o procedury, o důvěru lidí v ten proces. Je to opravdu mimořádné, kdy ty volební orgány opravdu chtějí dosáhnout nejlepších výsledků, opravdu eh, využívají eh, ta doporučení eh, pozorovatelů. Omlouvám se. Tedy je mi líto, že i Zaskun Bilbao, naše kolegyně zde dnes není. Nicméně ona vedla ten tým Evropské unie a myslím, že ten odvedl velice dobrou práci, protože ty eh, styky mezi naší dlouhodobou misí s volebními orgány opravdu eh, přinesly plody. Protože tady bylo skutečné přání, aby to dopadlo dobře. Byly to druhé volby, eh, které mořané pořádali. Ty první proběhly v březnu minulého roku. To byly prezidentské volby. A vždycky předtím ty volby pořádaly národní orgány, ale eh, byla tam eh, silná podpora OSN. Takže tentokrát poprvé východotemorské úřady organizovaly toto eh, sami, ty prezidentské volby, legislativní volby. A opravdu to bylo velmi dobré. Vysoká účast, velice transparentní proces od počítání. Samozřejmě víme, že problémy eh, často eh, tkví v počítání. Pozorovatele se zaměří na to, jak to běží v den voleb, ale potom počítání někdy eh, je opomíněno. Tady ne. To počítání bylo velmi transparentní. U každé hlasovací místnosti přes okrsky až eh, na národní úroveň. Bylo to velmi zajímavé, protože ty výsledky té eh, eh, doposud vládnoucí straně, většinové straně, přinesly prohru o tisíc hlasů. O pouhých tisíc hlasů. A, a přesto to nebylo napadeno, protože ten proces byl tak transparentní. Došlo k přepočítání, ale nikdo Nikdo to eh, nespochybňoval, protože Národní volební komise a ten technický sekretariát ty eh, výsledky, tak jak byly schromažďovány na provinční a okres, okresní úrovni, eh, přenášel v televizi, takže lidé viděli na jaké úrovni ty strany získávají jaké body. Nicméně eh, byly tam některé naše připomínky, například otázka financování politických stran. A omezení eh, darů politickým stranám, to by dlouhodobě mohlo narušit transparentnost, zejména protože eh, víme, že tohle je země, která stále pracuje na budování svých kapacit a institucí. A samozřejmě je tady takové to ropné prokletí, abych řekla. Je tady eh, spousta zahraničních zájmů v té eh, zemi. Snadno se tam vydělají peníze eh, tedy v této oblasti a dává se politickým stranám. A je tady další otázka přístupu do médií. To jsme také zdůraznili. Souvisí to a s potřebou řádně implementovaného protikorupčního zákonu. Zatím eh, je připraven parlamentu, ale zatím nebyl uzákoněn. Eh, vedlo by to k eh, zveřejnění a veřejné kontrole v majetku poslanců. Víme například, že Australané, Číňané, Indonézané mají velké hospodářské zájmy v této oblasti a opravdu by to mohlo narušit ten proces, pokud tady nebude ten zájem na transparentnosti. Také jsme zúraznili ten problém, eh, o kterém, eh, který, na který jsme narazili, a sice, že ty seznamy politických stran nebyly vydány oficiálně předem. Byly vydány, ale neoficiálně. A to by mohlo mít eh, důsledky pro zastoupení žen. Hovoříme o zemi, která má jedno z nejvyšších zastoupení žen v parlamentu na zemi, díky OSN. Eh, jsou tam tato jasná opatření, ale to samozřejmě by eh, se mohlo eh, zvrátit, pokud tam nebude pojistka, že ty seznamy mm, nebudou tedy řádně oficiálně zveřejňované. Tomu je tedy třeba věnovat pozornost. Také jsme uvedli, že tam proběhl eh, zásadní debata během té kampaně v budoucnosti eh, té eh, země a strategických možnostech pro tu zemi. Zejména pokud jde o trvalé udržitelný rozvoj. A samozřejmě největší výzva pro východní demor je vzdělávání, školství. Nejenom proto, že je dobré mít vzdělanou eh, mladou populaci, která tam je a která potřebuje příležitosti, ale to v tom spočívá skutečné bohatství té země. A zlepšení gramotnosti v těch oficiálních jazycích je naprosto nezbytné, aby instituce mohly vůbec fungovat. Závěr svých poznámek, eh, které myslím jsou eh, velmi pozitivní z naší strany, já říkám, styky s naší dlouhodobou misí byly skvělé to, co dělá eh, Izaskun, k tomu přispívá, ale také celý tým tomu přispívá. Ale já bych také ráda eh, zde dala průchod své obavě eh, za, stranu, za EU, pokud jde o budování kapacit. To je tam třeba v oblasti spravedlnosti. Jasně to souvisí s vzdělaností v eh, oficiálních jazycích, v oficiálním jazyce, kterým je náhodou eh, portugalština a to je velmi nedostatečné v eh, oblasti spravedlnosti. Týká se to Portugalce Kapu, který byl odsouzen je to, je to Číňan. Eh, já znám ten případ velmi dobře, viděl jsem ten proces, četla jsem eh, to obvinění. A ta portugalština tam je naprosto mizerná. To znamená, že to obvinění, pokud jde o obsah, je eh, naprosto marné. A jako podporovatel a východního Timor nemůžu doporučit nikoho, nikomu, aby jel na východní Timor investovat dokud tam ten eh, systém eh, justiční nebude fungovat řádně. Tohle je oblast, kde EU musí, a bývalá koloniální země eh, s tím nic neudělá, jako Portugalsko. Prostě tohle musí řešit EU a musí podpořit naléhavé budování kapacit v oblasti spravedlnosti. Jako jak, jak ukazuje ten eh, příklad toho pána Gera. Děkuji. Děkuji Aně Gomeš za její zprávu, za východního Timoru. Kolik máme řečníků? Nejprve je tady, vzhledem tomu, že EPP není přítomna, tak EKR Charles Stanok. Um, Blahopřeji, ano. Východní Timor znáte velice dobře. Jste skutečně eh, vaše ne, jméno je známé v východním Timoru. Někdy se prostě stává, že jsme známější v jiné zemi než ve vlastní. Bylo eh, zajímavé, že CNRT prohrálo o tisíc eh, hlasů, opravdu těsný výsledek. Byl tento výsledek skutečně přijat? Nejsou tu žádné žádosti o přepočítání hlasů, protože opravdu je to eh, těsné. Ve většině zemí, třeba v mé vlastní, by bylo několik přepočítání v takovém případě, takže to mě zajímalo. Já jsem byl eh, také na tom eh, seznamu kandidátů ehm, pro pozorovatelské mise. To může už v roce 99 můj první projev zde byl právě o východním Timoru a zajímalo by mě, jak to funguje v té zemi. Teď z hlediska logistiky je to elektronické, nebo opravdu počítají ty hlasy, takže eh, z těch eh, schromáždí tedy eh, urny z těch jednotlivých vesnic a pak to přepočítávají, protože pak by bylo zajímavé, jak to funguje z hlediska dopravy a vůbec organizace těch voleb zejména v těch méně obydlených oblastech eh, v, ve vnitrozemí. Děkujeme, pane Tanak. A nyní Javier Nart. Já jsem byl na misi v, eh, ve východním Timoru a musím říct si, že analýza Ani je skutečně dokonalá a přesná a vystihuje základní problémy, což je stávající korupce, chaotický soudní systém a také problém, kdy mladí lidé jsou odcizení eh, um, a indiferentní vůči politice. Um, politika v, v, v Timor-Leste je tím ovlivněná. Všechny ty země jsou eh, s Fritlin z té původní strany a se stávají z jejich bývalých členů. Ale problém je, že je to určitá fasáda demokracie, ovšem bez nezbytných, bez těch některých nezbytných charakteristik. Ne, že by bylo velké násilí, ale pokud se podíváte na strukturu společnosti, tak ta struktura, je, je ta společnost je skutečně velice strukturovaná. Třeba v Keně je to jiné. V Keně jsme byli svědky toho odvíjejícího se dramatu. Už došlo i k obětem na životech. A to je právě ten rozdíl proti východnímu Timoru. tu dobře integrovaná společnost, v Kyně je to trošku jiné. Že tisíc hlasů, to byl ten rozdíl mezi prvním a druhým místem a výsledky byly akceptovány. Děkuji, pane Nart. Další kolegové, kteří by chtěli k tomu něco říci? Není tomu tak. Ana Gomeš, chtěla byste odpovědět? Jistě byl tu rozdíl oproti minulosti. A to je, že to teď skutečně volby zahrnuly celé území, což je úžasný výsledek. Po desetiletých kolonizace, po okupaci Indonésie, Indonésie. Teď je zem, země už celá má plné pokrytí eh, zásobováním elektrickým proudem. Existuje internet. Ten systém skutečně funguje. A není to jen internet, ale také eh, zkrátka hlasování. Fungovalo to skutečně velice dobře. A proto byl, měli lidé tak velkou důvěru v ty výsledky. Proto také nedošlo k žádnému násilí a proto byly výsledky přijaty. A jistě došlo eh, tady k té střelbě v době v, hlas, v, v čase hlasování, ale to se to, by, to bylo v době, kdy byly pouze předběžné výsledky. Ehm, e, byl tu šok z těch e, konečných výsledků. E, hovořilo se o přepočítávání, ale nakonec se to nestalo, protože lidé by měli důvěru, důvěru v ten proces, v jeho transparentnost, že bylo možné se podívat prostě v, na, v televizi na přepočítávání hlasů v, i na národní úrovni. A e, takže i když ten rozdíl byl tak eh, zanedbatelný, tak neprošel ten, neprošla ta žádost o přepočítání. A teď eh, se samozřejmě rýsuje dlouho, dlouhý proces formování vlády, ale zatím není nová vláda. Existuje pouze určitá eh, instituční rámec, probíhají debaty mezi jednotlivými stranami, ale neměli bychom zapomínat na to, že vláda byla dříve, tedy v jejím eh, čele, eh, byl eh, na Guzman a byl ministrem, on byl tehdy tedy ministr pro rozvoj a nyní ta původní opoziční strana, strana odboje je v čele. Nevylučuji, že by mohlo dojít k nějakému koaličnímu uspořádání, nebo ne, to se uvidí. Ale eh, každopádně to probíhá míru milovně a lidé nejsou znepokojení zdá se, že netrápí to, že ještě není nová vláda, ale hlavně důležitá je to ta nenásilný, ten nenásilný charakter, jak to zmínil i Javier. To je velice důležitý výsledek skutečnosti, že došlo k určitému eh, přerozdělení. Před zemí stojí velké výzvy z hlediska přerozdělení bohatství a proto ta otázka korupce je skutečně v, eh, hmm, předním ohledem a prioritou, ale došlo k nějaké určitému rozdělení a ta situace, která vedla k násilí v roce 2007, již e, neexistuje, což je velký úspěch. Ale neznamená to, že si nezaslouží podporu. Myslím, že podpora Evropské unie by měla směřovat právě do oblastí, které jsou důležité z hlediska instituční kapacity Eh, pro fungování demokracie a eh, pro určitý smysl, pro odpovědnost. A z hlediska toho je soudní systém naprosto eh, nezanedbatelně významný. Bez toho, aby tento systém se těšil důvěře občanů i lidí ze zahraničí, musí tudíž být skutečně funkční tento systém ve východním Timoru. No Děkuji. Nevidím nějaké další přihlášky do rozpravy, takže se dostáváme k bodu číslo 9. Informace o samitu věnovanému západnímu Balkánu, který se v roce 2017 konal v Terstu, zvláštní velvyslanec italského ministerstva zahraničí pro samit západního Balkánu Michele Giacomelli. Sice máme Deset minut náskok. Vím, že pan kolega už je na cestě, takže pár minutek na něj počkáme, dorazí každou chvíli. Right, dear colleagues. Tedy, kolegové, dámy a pánové, máme 11.25, máme hodinu na příští bod pořadu jednání. Rád bych přivítal pana velvyslance Michele Giacomelliho, který je zvláštním vyslancem italského ministerstva zahraničí. Kolegové, připomínám, že už za. Pokračujeme ve schůzi. Charles, ano, vím, že východní Timor vás zajímá, ale teď obrátíme svou pozornost k západnímu Balkánu. Děkuji. Pan velvyslanec, pan vyslanec Giacomelli se dostavil, byl účastníkem onoho summitu v Terstu Tam bylo šest států západního Balkánu a zástupci EU i komisařka Bolt. My se tady, pane Vyslanče, v tomto výboru pravidelně věnujeme otázce západního Balkánu. Víme, že tyto státy procházejí složitou transformací a máme společnou odpovědnost, abychom tyto země připoutali k sobě. EP podporuje berlínský proces, což je prvek e, společné evropské akce ve vztahu k západnímu Balkánu. Je to důležitý mechanismus pro zlepšení spolupráce a skutečné ekonomické zlepšení situace. My jsme přesvědčeni, že parlamentní přeskoumání berlínského procesu je zásadní pro to, aby tento proces byl legitimní aby přinášel přidanou hodnotu, která přispěje ke stabilitě a prosperitě budoucích členských států EU. Jsem přesvědčen, že Terský summit přišel s novým impulzem pro rozšiřování tím, že poskytli iniciativu, jak propojit infrastrukturu, ekonomiky i lidi. Další klíčové iniciativy jsou obchodní aktivity a kolega, pan Castaldo, byl šéfem panelu, který organizoval Evropský parlament na onom fóru mládeže před summitem. Pan velvyslanec Giacomelli nám teď bude eh, sdělovat své informace o tom, čeho bylo dosaženo a bude také hovořit o budoucích krocích směrem k londýnskému summitu v roce 2018. To bude další summit tohoto berlínského procesu. Máte slovo pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Děkuji vám, že jste mi poskytli tuto příležitost. Mám příležitost hovořit u vás na tomto důležitém grémiu. Budu vás informovat o tom, co se stalo, co se odehrávalo na summitu v Terstu po Berlíně, Vídně, Paříži se tam konal summit západního Balkánu. Celá ta procedura se jmenuje Berlínský proces. Řeknu vám něco o struktuře, o účasti na summitu. Summit byl rozdělen do čtyř eh, skvělých akcí a byly čtyři doprovodné akce. Ty čtyři uh, akce na vysoké úrovni, bylo setkání šéfů států a vlád, paralelní zasedání ministrů zahraničí, pracovní setkání u stolu ministrů ekonomiky, zasedání ministrů dopravy států západního Balkánu spolu s, eh, míst, s komisařkou EU eh, a náměstkem Itálie, Rakousko, Německo, Chorvatsko, Spojené království a Slovinsku se účastnilo, plus samozřejmě těch šest států západního Balkánu. Přítomná byla komise EAD, přítomny byly velké finanční instituce jako Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Rada Evropy a tak dále při u některých témat byly zmiňovány regionální body, Evropská rozvojová ekonomická rada, různé iniciativy, regionální, antikorupční iniciativa a tak dále. A samozřejmě kancelář pro spolupráci byl pracovní oběd a závěrečné plenární zasedání, kde se hovořilo o výsledcích jednotlivých ministerských setkání a doprovodných akcí a hovořilo se tam i o tom, o čem hovořili hlavy států a vlád. Paralelní akce bylo Business Forum, kde se jednalo o finanční a nefinanční nástroje pro rozvoj střední třídy. Tam bylo asi 350 podniků z Itálie, Balkánu, a mezinárodní finanční instituce a různé zprostředkovatelské organizace byla zorganizována, zorganizován workshop k potírání korupce, tam se účastnili orgány potírající korupci ze západního Balkánu, předsedala tomu Itálie, Výsledkem bylo prohlášení s různými společnými úkoly. To se projevilo pak i v závěrečném komuniké. Pak tam byl summit mládeže, kde bylo spoustu studentských organizací. Jednalo se tady o podporu přístupu k programu Erasmus Plus pro státy západního Balkánu. A předseda Eh, předsedou tam byl jeden evropský poslanec, pak bylo Fórum občanské společnosti, to se konalo předvečer již 11. a další den 12. se konalo dialogové setkání na politické úrovni, sešli se ministři zahraničí, eh, Itálie, bývalé Jugoslávské republiky, Makedonie, Albánie, Kosova. Řekl bych teď něco krátce k výsledcím. Prohlášení italského předsednictví se snažilo schrnout všechny podstatné prvky tohoto samitu, ukázat výsledky, které vznikly konkrétně a které byly viditelné i pro veřejnost. Naskicoval bych jen ty nejdůležitější z nich. Prohlášení ze strany Evropské komise že cílem je robustní finanční balíček, který měl, by se měl postarat o sedm nových projektů v oblasti infrastruktury a energetiky. 140 tisíc eur je na to vyčleněno, pak technická podpora na vypracování dalších projektů. 3,5 milionů eur se na to rezervovalo, pak podpora malých a středních podniků prostřednictvím takzvaného West Balkans Enterprise Development Project s příslušnými finančními prostředky k tomu. Důležité bylo také podepsání smluv v oblasti dopravy. To bylo uzavření dlouhého, dlouhého jednání. Summit vyjádřil politování nad tím, že se nepodařilo dosáhnout dalšího pokroku. Pak se jednalo také o sídlo sekretariátu. Summit vyjádřil přání, aby došlo rychle k, ke schodě a našlo se místo sídla na západním Balkáně. Dále konzolidace evropského integračního procesu, tam se sešli ministři a hovořili o víceletém akčním plánu, pro vytvoření regionálního ekonomického prostoru. Tím se zcela jasně formulovalo, že tady je ohromný potenciál, kde je trh mnoha milionů lidí. A celé se to posunulo na úroveň premiéru před několika málo dny v srpnu. Na italskou iniciativu eh, byl eh, také vybudován program na potírání korupce, kde máme zájem posílit eh, boj těchto zemí proti tomuto negativnímu jevu. Dále se hovořilo o rozvoji soukromého podnikání s hlavním důrazem na střední třídu. Už jsem to říkal, Tomuto tématu se věnovala Business Forum a v Terstu eh, bylo také otevřeno sídlo eh, tohoto, této instituce na západním Balkáně. Cíle, také byly zveřejněny cíle, eh, které povedou k vzdělávání a školení 30 úředníků další výsledky jsou často důležitější než ty ekonomické, když nejsou tak snadno měřitelné. Podařilo se v Terstu eh, znovu vyjádřit politickou podporu a závazek pomáhat západnímu Balkánu při integraci do Evropy. Bylo tady jasně zdůrazněno angažma pomáhat západnímu Balkánu. To vyplynulo již ze závěru rady v březnu minulého roku tohoto roku, to znamená, že dveře zůstávají otevřené. Terst také ukázal, že chceme zachovat konstruktivní dynamiku. Chceme překonat odstředivé síly, přejeme si smíření a to všechno nesmí zůstat pouze v deklaratorní úrovni. Viděli jsme, že v Bělehradu a zítra dál v Bruselu se na tom bude pracovat. A to všechno je slibný signál. Trest, terst také eh, naznačil, jak překonat vnitřní krize v některých členských, v některých státech západního Balkánu, především Albánii. Pan předseda to všechno důvěrně zná. I v Pyrom eh, pomalu uzrává Myslím, že i tady můžeme hovořit o čemsi jako duchu terstu, který eh, postupuje dopředu a chce překonat napětí plynoucí z minulosti. Italský ministr zahraniční, zahraničí eh, stručně schrnul výsledky samitu při příležitosti zasedání šéfů států a vlád. Koncept jednoty za prvé sdílíme cíle, za druhé vize evropského sjednocení, za třetí důvěra, důvěra do schopnosti překonávat překážky, za čtvrté ambice a orientace na budoucnost a na zhojení ran minulosti, ale zároveň nesmíme eh, upozadit to, co se v Terstu udělalo ve vztahu k potírání kriminality, organizované kriminality, terorismu. Je třeba daleko víc spolupracovat a je třeba používat nástroje, které máme. Jedná se tady o jasný požadavek, který se stále opakuje i po posledních dramatických událostech. Také jsme hovořili o nelegální migraci. I to je výzva pro celý kontinent to je výzva, kterou jsme zatím nescela zvládli. Budoucí předsednictví přejde do rukou Spojeného království. Spojené království má veškerou naši podporu. Přejeme předsednictví maximální možný úspěch a přejeme si posílení tohoto regionu. To se ukázalo již při přípravě samitu v Terstu. Mnoha setkání, která se v rámci tom procesu konala, se pak i potvrdila během toho setkání. Domnívám se, že toto vrcholné setkání západního Balkánu by mělo mít své pokračování. Státy západního Balkánu si to přejí. Uh, Vidí to na politické úrovni, že neklesá pozornost, je možné dopracovat se konkrétních výsledků a slouží to ostatně i zájmům EU, protože pro nás je tato oblast strategicky významná v mnohém ohledu. Procedura se ukáže jako důležitý nástroj pro naší schvalování strukturálních reform ve státech západního Balkánu. Tento formát, tak jak dnes existuje, nebo ještě uh, širší formát nám umožňuje vidět mnoho faktorů, které může budoucí předsednictví pokrýt. Ještě pár termínů bych chtěla připomenout, které byly v Terstu naplánovány do budoucnosti. Třeba summit k informačním technologiím, třetí vědecká konference která bude hodinou z rodu vědecké nadace západního Balkánu. A zároveň bych tady na závěr znovu poděkoval, poděkoval kolegům z Konise. Dobře jsme spolupracovali při přípravě samitu. Jednalo se tady o skvělou spolupráci institucionální, velice dobrou, velice dobré osobní zkušenosti ve vztahu k jednotlivým osobnostem. Děkuji vám všem, že jste mi naslouchali, děkuji a samozřejmě jsem připraven zodpovědět vaše otázky. Thank you. Děkuji vám, pane velvyslanče Žakomeli. Západní Balkán je pravděpodobně ta část světa, která si získává tu největší pozornost na našem výboru. Máme tady celou řadu kolegů, kteří bedlivě sledují dění v zemích, do kterých bychom se mohli rozšířit. A není tedy překvapením, že devět kolegů se chce zúčastnit nadcházející rozpravy Možná nejlepší bude, abychom eh, vyslechli eh, několik eh, připomínek, tak vy nám řeknete, že to stačilo a budete moci zareagovat. Já bych začal osobně sám. Po poslední summitu v Terstu, který jsme sledovali velmi bedlivě, bych se zeptal, jak reagujete na kritiku, že přeceňujeme eh, důležitost eh, fyzické infrastrukturní eh, konektivity a ignorujeme digitální konektivitu, zbavování se roamingových poplatků, snižování a byrokracie pro mobilitu profesí. A potom konkrétní připomínky dvě. Za prvé mluvil jste o neschopnosti Bosny a Hercegoviny nastoupit nebo přistoupit k té transportní dohodě, kdy myslíte, že Sarajevo bude moci to učinit a jak eh, se stavíte k výhradám Kosova k regionální hospodářské unie. Dané tím, že by Kosovo přišlo o, o, celní, eh, o výnosy z cel. A kdy si myslíte, že se Kosovu podaří eh, sestavit vládu. Myslím si, že i největší přátelé Kosova eh, ztrácejí eh, trpělivost. To jsou mé otázky tedy a, a teď pan Brda za EPP. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za tuto prezentaci, pane Čakomeny. Já se domnívám, že jak bylo řečeno, podporujeme berlínský proces, pokud jde o západní Balkán. A nemůžeme než se těšit z konkrétních kroků dosažených eh, v Terstu. A eh, z integrace regionál, eh, z regionální integrace tedy z této agendy v, v zasedání v Durešti v, Albá, v Albánii bylo rovněž pozitivní. Vznikla z toho určitá cestovní mapa posílení ekonomické a regionální spolupráce. Mám tu jeden takový postřeh a e, e, otázku. Je důležité, abychom jasně vysvětlili, že tento projekt není jen nějakou alternativou přistoupení k Evropské unii ale přípravou. Není to alternativa. Říkám to proto, že hodně lidí v tomto regionu se začíná domnívat, že je to pouze alternativa. A že budeme pokračovat v té linii, eh, která nepočítá s integrací. Dále otázka k Bosně. Bohužel se nepodařilo této zemi podepsat smlouvu. To vedlo ke zrušení eh, komisaře eh, Bulče v této zemi. Přitom Bosna eh, obdržela významnou finanční pomoc. Ale bylo to víceméně způsobeno opozicí ze strany Baně Luky, republiky srbské, aby země byla zastoupena v těch eh, rozhovorech o dopravě, nejenom za s eh, ministrem dopravy, ale také eh, ministrem pro tedy ty další ministrem ale země nemůže přece hovořit třemi hlasy. Takže chci se zeptat, jestli po jednání eh, v Terstu došlo ještě k nějakému posunu nebo ne. Jestli s tím hodláme něco dělat, jestli budeme jen čekat na další zasedání v Londýně, jestli se nepletu, se má konat. Jestli jsou tu nějaké podněty. Děkuji. Děkuji. Eh, seznam přihlášených řečníků se nám eh, prodlužuje, takže eh, každému řečníkovi dám teď maximum tři minuty. Teď pan Fleckenstein. Pane předsedo, možná, že mi bude stačit mnohem méně. Já velmi souhlasím s tím, jak se zde líčí úspěch Terstu. Nejen, že proběhlo to obecné vylíčení, ale i konkrétní eh, kroky. Ale řekl eh, něco k tomu, říkal pan Preda, a já s tím plně souhlasím. Je to dobré doplnění a také doprovod tedy toho eh, vlastního integračního procesu. No proto bych rád, eh, spíš od komise než od rady, eh, chtěl vědět, co chcete dělat. Co se děje s integračním procesem, kdy eh, budou zahájena vyjednávání s Albánií? Rád bych věděl, ne jako pan, ne jak se tam mm, McAllister, kdy si myslíte, že se stane něco v Bosně, ale co udělá tato komise, aby eh, také na pověření eh, rady eh, tento proces trochu posunula vpřed. Našim partnerským zemím samozřejmě můžeme něco říkat, co mají dělat, ale nepomáhat jim to udělat, potom nemůžeme očekávat mnoho. Viděli jsme to už v posledních 10-20 eh, letech. A poslední, poslední otázka. V Albánii působí dobře ten duch terstu. Eh, to mi nějak eh, uniklo. Co se tam stalo pozitivního po terstu, co lze uvést do souvislosti s terstem? Možná, že nejsem dobře informován. Děkuji. Děkuji Klotu Fleckensteinovi. A teď Charles Stanok za EKR. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zpravodajem pro Černou horu. až tam příště pojedu, eh, budu eh, zkoušet eh, přeshraniční, tedy přes no, noční spojení z Bělehradu železniční. Uvidím, jestli to bude tak dobré jako za, dobré, za, za staré Jugoslávie. A pan Preda říká, že nemůže člověk mít dva hlasy, je asi zvyklá a Podívejte se na eh, Valonsko a eh, eh, CETu, jak po národní vlády chtějí se vkládat do mezinárodních vyjednávání, ale já se chci zeptat na hluboce politickou otázku. No, ta, za prvé také souhlasím s panem Predou, že je to nebezpečí, že celý ten berlínský proces má nějak tak zaparkovat tyhle země před formálním vstupem do EU je takový regionální integrační proces oddělený od vstupu do EU. Některé z nich samozřejmě chtějí ty bilaterální vztahy s Bruselem a nechtějí eh, posilovat eh, své vztahy regionálně. Chtějí to prostě dělat eh, systémem centra a středu a loukotí tedy, ale, takže to není úplně jasné. Ale já se tam na zemi, kterou tam nejlépe, Velkou Británii, Nemůžu vám říct už kdo, ale eh, někdo se mi zeptal, hm, někdo mi požádal, abych eh, loboval za Velkou Británii, aby proběhl summit v Londýně, když jsem to eh, říkal hm, na ASVČ, tak tam byl velký odpor. A já to chápu samozřejmě. Že Velká Británie vzhledem k Brexitu a, a spuštěnému článku 50 by měla být uh, pořád hostitelem eh, summitu berlínského procesu. Takže mi e, překvapilo, když to bylo oznámeno bez eh, komentářů v tisku. Já si říkám, jestli tam byla nějaká e, žavá rozprava na myslech zahraničí, nebo mm, prostě byl konsenzus, že Británie musí být respektována jako plnoprávný člen, i když běží článek 50, protože William Hale, bývalý minister zahraničí, velice jasně eh, eh, prosazoval roli Británie v regionu a byl pro multilaterální eh, proces vedený EU a součástí jeho dědictví je právě to, že britské ministerstvo zahraniční na toto tlačí i dále a my doufáme, že i po Brexitu, nebo existují snahy, nebo naděje, že i po Brexitu Británie se bude účastnit a nadále a proto asi v Terstu, eh, což je nádherné eh, město s velkými vazbami na Balkán, eh, Rakousko-Uhersko a teď italské město. Byli přesvědčeni v Terstu, že Londýn pořád může hrát svoji roli, ale možná, že je to nad vaše, vaše služební úrovně, úroveň zareagovat tak já jsem se teď domluvil s panem velvyslancem Čakomerem, že teď budeme mít ještě e, řečníky za dva další politické frakce a pak zareaguje. Takže za ALDE pan Weigl, který je stá, stá, stálým e, zpravodajem e, pro v bývalou Jugoslávskou republiku e, e, Makedonii. Děkuji vám e, za tu velice důležitou konferenci v Terstu, říká pan Weigl. Já jsem čtyři roky e, života prožil v Terstu, je to nádherné město nejenom eh, vzhledem ke své minulosti, ale také eh, doufám eh, ke své budoucnosti. A teď budu mluvit slovinsky. Možná, že to tak trošku uh, znáte. Recem za to, který reafirmíral interes Evropské unie za to, kar se dogaja na Zahodnem Balkánu, in širšem Balkánu, bi řekl,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 Kosova za, za eh, eh, UNESCO. Mislim, da so to stvari, ki bi jim vendarle tudi na evropski ravni morali dati tisto dimenzijo, ki si jo zaslužijo. To niso marginalne folklorne stvari, to je, to je pol, eh, pomemben prostor politične integracije ali pa dezintegracije Zahodnega Balkana. Hvala lepa. Thank you. Now finally, Ulrike Lunacek, she's the standing rapporteur for... Děkuji. A nyní paní Lunáček. Ha. Děkuji. Pane předsedo, i uh, uh, s jménem uh, frakce zelených uh, chci vyjádřit přání, uh, nebo uh, tedy uh, spokojenost, že tato konference proběhla v tomto rámci. Myslím si, že je velmi důležitá a že je důležité, aby pokračoval berlínský proces E, nicméně souhlasím i s kolegy, e, že nesmí to být vnímáno i jako e, náhražka pokroku vyjednávání o rozšíření. To si myslím, že bylo fatální. Kdyby tady někdo říkal, že už vlastně nemusíme pokračovat v rozšiřování, budeme pokračovat jenom v berlínském procesu. Pane Giacomone, mám několik konkrétních otázek. Jedna se týká roz, trvalé udržitelného rozvoje eh, vodního hospodářství, vodní energetiky. Eh, podívejte se, je tam ta řeka v Albánii. Eh, co ty nové směrnice o rozvoji? Neměli bych se, neměli by se do toho zapojit i OSN? Potom je tam ten regionální hospodářský prostor. Kosovo, kde jsou ty obavy, eh, že všechno neprobíhá tak, aby mělo. Pokud já vím, eh, ty problémy eh, by se měly ještě vyřešit. Ovšem ten problém je také v tom, že hranice mezi Kosovem a Srbskem není jasná. Nicméně Srbsko ji pořád neuznává jako hranici. Probíhá tam nějaká debata? A ještě jedna věc? To je tady v té deklaraci, Poslanci se zarostním učiněním eh, vítají, že eh, ty nedořešené bilaterální eh, otázky se dále řeší, ale bohužel těch je ještě spoustu. Jsou tady nějaké pokroky? Můžu jmenovat Slovinsko, Chorvatsko, Kosovo, Černá hora. Tam by bylo dobré dosáhnout pokroku. A dvě poslední věci. před summitem jsme o tom eh, spolu telefonovali. Předpokládáte, že byste na další summit eh, přizvali i eh, poslance Evropského parlamentu, kteří by doplnili občanskou společnost, nebo tady byli takovým protipolem. A potom k Londýnu, pane Tanoko, já chápu vaši snahu, ale já si myslím, že na symbolické úrovni to není smysluplné, aby to se dokonalo v zemi, která bude odcházet z EU. Pane Giacomelli, eh, pokud já vím, eh, byla dohoda mezi šesti západobalkánskými státy, že by to radši měl někde v regionu. Projednávalo se to, tam v té deklaraci to není. Já si myslím, že by dávalo eh, plné, aby se to nebylo v Británii. Myslím si, že říkám to docela otevřeně. Děkuji, Uri Karoňáček. Samozřejmě ta otázka konání v Londýně byla rozhodnuta. Můžeme eh, se k tomu stavět eh, odlišně, ale už to asi nemusíme tady dál eh, probírat, prostě už to bylo rozhodnuto. Pane že máte slovo. Máme hm, pořád půl hodiny času, takže když tomu dáte 15 minut a potom dáme další kolečko. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pane předsedo, cení poslanci poslankyně Evropského parlamentu. Prosím, nepřeceňujte moje schopnosti odpovědět vám všech, na všechny dotazy, pokud jde o vývoj západobalkánských zemí. A reagovat také za Evropskou komisi, protože jsou tu některé otázky, které přísluší více Evropské komisi, než tedy um, stálému eh, předsedovi celého procesu západobalkánského. Takže já se ale nicméně pokusím eh, odpovědět nejlépe, jak jsem schopen. Pokud jde o fyzickou infrastrukturu, ano, to je nesmírně důležitá záležitost, pokud se podíváte, jak dlouho trvá cestovat z jedné země do druhé a chceme je lépe integrovat trhy těchto zemí a také obyvatele těchto zemí aby takové mohli cestovat z jedné země do druhé. K tomu opravdu potřebujete infrastrukturu. Souhlasím nicméně v tom, že musíme přejít z fyzické infrastruktury k digitální. K tomu má právě sloužit summit o informačních technologiích, který, kde se musí ještě vypracovat místo, modality a obsah, ale je důl, již v, v Terstu zaznělo silné přání, aby se uskutečnil takovýto summit v příštím roce. Aby byly také odbourány některé překážky v digitálním světě, že naprosto zásadní věc, tím bylo pověřeno eh, RCC. A také k tomu máme víceletý akční plán Pokud jde o ten proces, tak měl by být doplňkem eh, přístupového procesu nebo přístupových jednání. Měl by nějakým způsobem usnadnit tento proces, nikoliv, nikoliv ho zcela nahradit. Protože ten formát je eh, samozřejmě specifický, nejsou tam všechny členské státy, je to pouze určitý doplňkový prvek celého toho obrázku. Až kdy se připojí Sarajevo? To je samozřejmě velice dobrá otázka. A já odpovím na otázku, kterou zde sformuloval pan Preda, který nadnesl tuto otázku. Bosna-Hercegovina přijde o čtyři důležité projekty finanční podpory, které jsou důležité pro jejich rozvoj. Myslím, že oni si to uvědomují, ale bohužel jsou to některé interní politické otázky, snad eh, převáží rozum, ale je tu mnoho otázek i na úrovni místních partnerů, regionálních partnerů, pokud jde o jednotlivé aktéry a já doufám, že jediným řešením je pokračovat eh, tak, aby příslušné orgány federace pochopily, nakolik naléhavé je změnit postoj. Vracím se ještě k otázce Albánie. Co se změnilo? Byla to patová situace. Teď parlament se znovu pustil do práce. Budou nové volby. Byl znovu zahájen ten proces, ale to není eh, díky summitu v Terstu. Jde o to, že když se lidé sejdou prostě s kancelářkou Merklovou, s, s prezidentem Francie, s italským premiérem a s všemi dalšími, tak samozřejmě z toho plyne určitý tlak, určitý morální tlak z, na změnu směru, změnu cesty. Já myslím, že to fungovalo, myslím, že právě, že to bylo částečně díky práci Evropského parlamentu, v um, tomto nelehkém období. Berlínský proces není žádným zázračným lékem na změnu světa, je to nějaký doplňkový, pouze doplňkový prvek, jak tedy vynakládat ještě nějaký další tlak a jak přispět ke změně. Černá hora. Ano, naprosto chápu, tomto regionu jsou země, které mají různou míru integrace. To je jasné. Je také jasné, že každá země bude posuzována na základě své kapacity a to nijak nezmenšuje význam toho, aby, se, aby všechny země spolu spolupracovali, aby usilovali o lepší integraci. Čím se vracím eh, k otáze regionální eh, oblasti, ehm, myslím, že je tady problém trošku v chápání toho, jaký byl eh, vlastně původní cíl této iniciativy. Myslím, že trvalo určitou dobu, než partneři západního Balkánu začali skutečně chápat, o co jde, o čem to je. Ale Evropská komise se maximálně snažila jim to vysvětlit, vyjasnit ten cíl. A myslím si, že teď už jsou eh, všichni s tím srozuměni. Srozuměně myslím, že tam není žádný vážný problém. Britské předsednictví, ano, myslím, že oni předložili Eh, tedy eh, již že jsou kandidáti, eh, přihlásili se, podali svou kandidaturu a myslím, že k tomu není žádný ehm, odpor ze strany ostatních, takže další summit by se měl konat ve Spojeném království, pravděpodobně v Londýně. To je rozhodnutí, které bylo přijato. To už je hotová věc. v podstatě v tomto ohledu není co řešit. další prvek, na který chci obrátit vaši pozornost, je, že neexistuje žádný formální mechanismus, eh, který by měl rozhodnout, kdo má být dalším předsednictvím a podobně, protože celá ta struktura je do určité míry neformální v, v tom smyslu, že tu neexistuje žádný konkrétní právní základ. Takže záleží na dialogu mezi jednotlivými účastníky a řešení, které by nemělo být konc, ne možná stoprocentně konsensuální, ale minimálně určitý společný jmenovatel. Co dalšího? Bývalá Jugoslávská republika, Makedonie, Firom. Myslím, že pokud jde o firm, tak se věci, věci začínají eh, dávat do pořádku. Myslím, že je to lepší, než to bylo. Myslím, že tady vzniká dobrá příležitost prostřednictvím summitu Trieste. A je důležité, jaký význam připisují tomu procesu, který eh, předcházel eh, terstu. Pak je to ta parlamentní dimenze. Myslím, že parlament představuje přidanou hodnotu. Až dosud se jednalo o proces mezivládní. Poslanci Evropského parlamentu se účastnili um, procesu občanské společnosti pokud se Evropský parlament eh, si přeje eh, a účastnit se zasedání eh, s, s poslanci, myslím, že by bylo dobré hovořit s dalším předsednictvím. Neměli bychom ale vylučovat takové zasedání. Jistě by to mohl být významný příspěvek. A jistě by to bylo relevantní. A ještě ke Kosovu. Já samozřejmě nemám žádnou eh, křišťálovou koule, abych odpověděl úplně na všechno. Děkuji, pane velvyslanče. A blížíme se k dalšímu kolu. Ještě máme 25 minut, takže pokud byste se prosím mohli omezit na minutové příspěvky a otázky. Děkuji, pane předsedo. Pane Giacomete, děkuji vám za velmi rozsáhlý briefing, pokud jde o summit v Terstu. A já mám eh, dvě otázky. Jednak to byla záležitost, kterou zmínil pan Weigl. Vzhledem k tomu, že vídeňský summit eh, se konal v roce 15, tak jeden ze závazků byl pokrok při řešení bilaterálních otázek. Jaká zlepšení vidíte, pokud jde o řešení bilaterálních konfliktů? Vzhledem k tomu, že musí překonat vážný nedostatek politické vůle. A druhé téma, druhá otázka se týká regionální spolupráce. Zmínil jste sedm dalších projektů a propojení, konektivity, kdyby, což jsou projekty, které by posílily ekonomiku a přinesly nová pracovní místa. Ale mám určitou, určité pochybnosti, pokud jde o rozvoj toho, té regionální zóny eh, západního Balkánu. I když podporuji přistoupení těchto zemí, finanční podporu, kterou eh, jim chce Evropská unie dát, tak se osobně obávám, že společný trh by mohl být vnímán jakožto určitou nahrážku Jugoslávie a nahrážku vstupu do Evropské unie, i když komise říká opak. A je tu ještě další problém, že Srbsko a Herce, Bosna a Hercegovina ještě neuznali Kosovo jakožto nezávislý stát. Takže si těžko můžeme představit, že by mě mohli sdílet společný trh. Jaký je váš názor na vytvoření takového trhu? Myslíte si, že by to bylo vnímáno jako nahrážka vstupu do Evropské unie? A co soudíte, jaký dopad by to mělo na země, které mají velké zájmy v těchto zemích, vytvoření tohoto trhu? Jaký je váš názor na tuto otázku? Já mám svůj osobní názor, a my musíme najít nějaký, nějaké mechanismy, urychlení toho postupu vstupu do Evropské unie a zároveň jsou tu i některé kontroverzní otázky a různá stanoviska. pokud jde o tuto regionální spolupráci. Děkuji, Dobrovko. Paní Demonte z SAD. Dobrý den. Dobrý den vám, pane velvyslanče. Ráda bych se tady připojila k té úvaze o tom, jak ten summit probíhal. Zaznělo tady, že se jedná o vládní záležitost. Já jsem Italka a Terst byl vybrán a samozřejmě, že je, že je škoda, když se pak nemůžeme těch summitů účastnit. Já jsem měla podporu, ale výsledek se nedostavil. To všichni víme. Poslanci se mohli účastnit onoho fóra občanské společnosti, to ano. A já tady nechci nikoho pranířovat, ale myslím, že bychom se skutečně měli postarat o změnu metodiky, aby Evropský parlament neměl jenom roli pozorovatele, ale aby se mohl podílet aktivně, protože Lisabonská smlouva dosahla pokroku a všichni by měli hrát roli. Nad rámec výboru pro dopravu minulý, březnu, minulý březen jsme byli v Kosovu na parlamentní konferenci, kde se jednalo přesně o západní Balkán. Byli tam kolegové a e, zazněla mnohá kritika. Jednalo se o rozšiřování sítí TENTE. A my jako Evropský parlament eh, tady zcela jasně musíme hrát strategickou roli z pohledu rozpočtu. Já si myslím, že tady chybí určité ocenění stavu věcí a myslím, eh, že je to i různé, co se týká rozvoje. Tady je třeba udělat určitou inventuru stavu, zjistit, jaká je situace, zjistit, jak je to s rozvojem infrastruktury, aby ty koridory byly pokud možno homogenní. I s ohledem na investice ostatních účastníků, jako je třeba Čína. Ta je tady v tom regionu velmi aktivní a myslím, že i tady je třeba dosáhnout rovnováhy. A úvaha k Černé hoře. Já si myslím, že integrace musí být finanční, ekonomická, ale to nestačí. Jedná se i o otázky vlastnictví. To je důležitá věc. Tady byly učiněny určité kroky ve vztahu k soukromému vlastnictví, které by se mělo vrátit pravoplatným vlastníkům. Stejně jsou tady otevřené otázky, které vedou k mnohým sporům. Děkuji. Další pan Austrevicius za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat a poblahopřát Italům za iniciativu k regionální konferenci. Není alternativa k regionální spolupráci a evropskému integračnímu procesu. Je, na výsost, je to na výsost potřebné a pokud z eh, státy nemají politickou vůli ke spolupráci, tak eh, členství v EU je nic nenaučí. To by se měli naučit dřív, než do EU vstoupí. Co si myslíte, pane velvyslanče, jak je to, jak vidíte stav politické vůle? Nejde o investice jenom. Ano, je, důle, je to důležité pro konektivitu, pro rozvoj malých a středních podniků, ale jak to vidíte s potenciálem politické vůle překonat bilaterální, trilaterální a regionální nesoulady? To je možná nejdůležitější indikátor připravenosti těchto zemí k dalšímu rozvoji, přestat se vracet stále k minulosti. A druhá otázka. Já mám rád eh, samity, schůze a setkání. Jak je to ale s tím, co se děje po summitu? Máte nějaký koordinační orgán na úrovni exekutivy, který se bude věnovat otázkám třeba koordinace v době mezi samity, protože to je možná úplně nejdůležitější věc takové ty praktičnosti každodenního života v této souvislosti. Děkuji, děkuji. Ještě dva řečníci za stranu Lidovou, pan Zovko a pak pan Petrile. Paní Zovko, pardon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane velvyslanče, za skvělou organizaci terského samitu. Budu pokračovat v angličtině pro ty, kdo nerozumí italsky. Itálie opět ukázala skvělý smysl pro racionalitu a skvělé znalosti regionu. Organizace summitu v Terstu opět ukázala, že Terst a EU jsou velice blízko a pomáhají ke smíření a k rekonstrukci, znovu navození míru mezi zeměmi. Já nejlépe znám Bosnu a Hercegovinu a opět bych se chtěla vrátit k historii berlínského procesu a především té německé a britské iniciativě, která kdysi byla využita ke zmírnění napětí v této zemi, která byla opravdu v nebezpečné situaci, protože tenkrát v roce 2014 to opravdu bylo napováženo. Pokud vím, v Bosně a Hercegovině máme stále ten problém, nedošlo k podpisu té dohody, opět došlo ke ztrátě projektu, na kterém se tak dlouho pracovalo. Chtěla bych vám poblahopřát k faktu, že není nějaký sekretariát a další administrativa. Všech, máme tam ten pakt stability a mnohé organizace, které podporují růst byrokracie, ale já bych se zeptala, zda vnímáte nějakým způsobem onu naléhavost v Bosně a Hercegovině věnovat se těm základním věcem, volební zákon, ústavní změny, tak, aby byla nastolená stabilita. Tahle, si, tahle země nemá žádnou dopravní infrastrukturu, nemá silnice, věnujeme se výstavbám koridorů už léta, léta. A my ze strany EU e, budeme se starat o to, aby ta iniciativa otevřela politické otázky, budeme e, spolu s Německem se věnovat krom infrastruktury i těm elementárním otázkám. Děkuji. A Alois Petrle. Děkuji, pane předsedo. Pane velvyslanče, děkuji vám za vaši prezentaci. Vítám každou iniciativu, která směřuje k posílení evropské intervence v západní, na západním Balkánu. Viděl jsem tenhle summit jako krok dopředu. Některé projekty tam byly dohodnuty, ale mám tady jedno velké ale. Tenhle region, a to už tady kolegové opakovaně zmiňovali, um, má tolik iniciativ. Teď zase máme jednu další. Adriaticko-Baltsko-Černomorská iniciativa. Myslím, že před měsícem jsme viděli novou jaders, jadransko-americkou chartu. Myslím, že EU tam zastoupena moc nebyla a tak dále. Takže tolik iniciativ a tak málo politické vůle. Ale co je potřeba? Já si myslím, že je to strategické, konzistentní a kontinuální přístup a posilování politického kontextu. Můžeme stavět mosty, stavět eh, silnice, omezovat roamingové poplatky, ale překážky jimž čelíme, tak s těmi moc neuděláme. Co je nutné? Nutné je věnovat se politickému kontextu, tedy věnovat se otázkám, některé jsou vnitřního charakteru, třeba v Bosně a Hercegovině. Pak jsou tady bilaterální věci, které jsou velice spojené s budoucností těchto zemí a jejich integrace do EU. Byl jsem pozorovatelem voleb v Kosovu. Tři měsíce, dva půl měsíce poté pořád nic. Blokace v Makedonii, v Albánii, v Kosovu a, a, a zpravodajové říkají, že neposilujeme zájmy EU pro vaši budoucnost, když si neuděláte sami své úkoly doma. Já si myslím, že na vysoké úrovni nebo můžeme sdílet stejné přesvědčení, že žadatel o členství v EU nemůže zároveň žít v nenávisti s dvěma nebo třema soused, třemi sousedy. To je přece jasné pravidlo. Já bych si přál, aby se nám pomo podařilo využít všech nástrojů, všech prostředků, které jsme v minulosti uh, vyvinuli ke zlepšení politického kontextu. Pokud ne, tak se budeme pohybovat v podstatě pořád na místě. A poslední věc, sdílím osud pana de Monte. Chtěl jsem tam být aspoň jako pozorovatel. Myslím, že nepotřebujeme separátní parlamentní summit, ale potřebujeme přítomnost parlamentu. Uh, proto, abychom se mohli více eh, podílet na aktivitách tady. Děkuji, kolegové. Nic dalšího už nemáte. Ještě devět minut, takže bych dal slovo panu velvyslanci Giacomelimu a pak eh, poprosím zástupce generálního ředitelství. Prosím, děkuji jsem rád, že je tady zástupce generálního ředitelství, který si po mně vezme slovo. Ale regionální ekonomická integrace, to je velice důležité mít na paměti, že jde o to, aby ta procedura připravila země západního Balkánu na společný jednotný trh, aby se mohli připojit k evropskému jednotnému trhu. Když se jim ne, nám ne, podaří jim ukázat, jak mají mezi sebou spolupracovat, tak nebudou schopni postoupit dále v regionální integraci, v odstranění bariér, posílení mobility osob a usnadnění investic je nemožné, aby ze dne na den byli schopni vstoupit do Evropské unie a přistoupit na jednotný společný trh. Je to v jejich zájmu a je to součást toho přípravného procesu. Opravdu bych rád a jsem si jist, že zástupci z generálního ředitelství to zdůrazní důležitost tohoto bodu. Co se týká bilaterálních věcí, ano, jsou tady bilaterální věci, stále jsou. Ono nebylo nějak snadné eh, ani se dohodnout na té zprávě, která vznikla za bývalé minulého francouzského předsednictví ten proces ustanovování závazných hranic, to je proces, který si vyžádá svůj čas. Je to věc, je to proces, který můžeme podpořit, můžeme usnadňovat, můžeme vytvářet příznivý rámec pro vyřešení těch otázek, ale ty otázky tady prostě jsou a je třeba se jim věnovat. To jsou záležitosti, které existují i mezi členskými státy EU. A když řeknete, že těžké pro západní Balkán, aby se integroval, tak eh, máme stále ještě země v EU, které neuznávají Kosovo. Tak to je prostě všechno součást procesu. To nevyřešíte ze dne na den ani od samitu k samitu. Důležitá je politická vůle. Politická vůle pohnout se dopředu. Koordinační orgán po samito. Nemáme koordinační orgán po samito, máme různé schůzky pod patronátem předsednictví, což jsou schůze seniorních úředníků, někdy ministerských, jak to bylo v případě 24. května v Římě, kdy jsme se sešli s ministry zahraničí západního Balkánu ale neexistuje nějaká struktura, nemáme sekretariát. Takže tohle je výhoda toho procesu, ale zároveň je to něco, co ten proces limituje, protože eh, hlavní věci se řeší v normálních schůzích na různých úrovních s různými účastníky i s dalšími grémy, která třeba nejsou součástí západobalkánského procesu. Všechny ty prvky jsou určitá přidaná hodnota, která může něco přinést. Důležité je, abychom se pohybovali správným, stejným směrem a měli stejné cíle. To je důležité. K Bosně nezdílím váš názor. Situace v Bosně je velice citlivá, ale je na čase, aby tady promluvila politika. Nevím, co ještě. Myslím, že jsem se věnoval alespoň většině z těch bodů, které zazněly a teď bych přenechala slovo generálnímu ředitelství. Děkuji. A teď paní Genevieve Ruskalavera z generálního ředitelství. Děkuji. Děkuji, jsem ředitelkou pro západní Balkán a mám to potěšení spolupracovat s panem vyslancem Giacomelim a s celým týmem na italském ministerstvu zahraničí. Ráda bych nejdřív poděkovala eh, panu předsedovi za organizaci, ale chci poblahopřát panu velvyslanci Giacomelimu a celému týmu, kdo organizoval komise eh, se ráda tak úzce podílela. To bez pochyby je mezivládní proces komise na žádost členských států k tomu přispívá. Proč to děláme? Protože si myslíme, že ten proces jde správným směrem, posiluje spolupráci a je to základ pro spolupráci, která by měla vést k dobrému sousedství, což je hlavní aspekt politických eh, kritérií při přípravě na přistoupení. My máme svou agendu konektivity, chceme propojovat ekonomiku, projekt, propojovat struktury, propojovat lidi. My bychom rádi aby se ty země v rámci přípravy na budoucí přizpůsobí, přizpůsobili a viděli jasně tu perspektivu. Ano, to není náhrada k přistoupení EU. Rozšíření EU leží na stole, ale samozřejmě na základě jednotlivých e, zemí jsou různé cíle. Já bych chtěla poděkovat všem zpravodajům z parlamentu, kdo má co dočinění se západním Balkánem, že tak úzce spolupracovali s panem komisařem Hánem i s tamními zeměmi a podpořili uh, pokrok. Jde o to, aby se odblokovaly nejenom ty interní obtíže, které mezi sebou ty země mají. Je třeba vyřešit situaci Albánie, situace Makedonie nebo bývalé Jugoslávské republiky. Makedonie samozřejmě je třeba věnovat se otázkám, abychom připravili stanovisko pro Bosnu, abychom pokračovali v jednání s Černou horou a Srbskem je třeba mít dohodu o stabilizaci s Kosovem. Je třeba mít pevný pořad jednání pro tyto země, je třeba pokračovat s berlínským procesem, se všemi regionálními iniciativy, které jim pomohou. Důležité je, a nesmíme na to zapomínat, že všechno, o čem se diskutuje pod patronací berlínského procesu, ať už je to v Terstu, v Paříži, předtím v Rakousku, v Berlíně. Vše to jsou všechno témata, která chtějí diskutovat země západního Balkánu. My nesmíme zapomínat, že je to proces, který je regionální. Oni musí převzít odpovědnost za svou spolupráci Všechno, co děláme, děláme spolu s nimi. Oni ne vždycky všechno chápou stejně. Ale děje se tak na jejich žádost. Třeba ta, ten společný ekonomický prostor, s tím nejdřív o Srbsko a Albánie, pak se to opakovalo loni v Sarajevu a proto my s nimi na tom spolupracujeme. Pan eh, komisař Hahn eh, byl minulý týden na místě na žádost albanského premiéra o tom diskutoval, aby se pokračovalo v debatách o implementaci toho, o čem se diskutovalo v Terstu. To je dynamika, kterou si tam přejeme vidět. Je třeba, aby oni převzali odpovědnost. Je to důležité pro lidi z toho regionu, že vidí, že jejich premiéři se setkávají a hovoří. Nejde jenom o tom, aby slyšeli, a to slýcháme často, nějaká prohlášení, bilaterální problémy. Ono je velice důležité, aby lidi viděli, že se jejich premiéři setkávají, spolupracují. Neměli bychom zapomínat, že je mnoho mezinárodních institucí, které se podílejí na té spolupráci a ty organizace jim pomáhají. Důležitá věc je, že máme regionální struktury, to jsou problémy toho procesu, že to všechno uh, má určité body, kde to drhne. Máme tady dohody o volném obchodu. Některé ty struktury už existují, snaží se pohnout dopředu a z perspektivy komise všechno, co děláme, všechno, o čem na samitu diskutujeme, jsou různé přijaté modality. Diskutujeme o tom ve skupinách rady, parlamentu, poskytujeme podporu v rámci programu EPA O tom samozřejmě diskutujeme i s radou a parlamentem. A poslední věc, kterou chci říct, že je velmi důležité a my podporujeme nadále tu spolupráci, ano, ekonomická spolupráce a plánuje to pan komisař Hán, obchod s EU se znásobil desetkrát ale v rámci regionu zůstává stejný, tam se nic nezlepšilo v rámci toho regionu v obchodní spolupráci. To je pro malé a střední podniky strašně špatná zpráva. My se snažíme otevřít a učpuntovat ten potenciál. My se snažíme jim pomoci, aby splnili kritéria EU. Všechno, co děláme v rámci tohoto procesu, je věc, která pomůže individuálním ambicím každé země. A já bych řekla, že jsme velice rádi, že, že máme pana Castaldo, který je poslancem tohoto parlamentu, který se podílí a velice se těšíme na další spolupráci uh, s parlamentem, protože komise chce přispět k této regionální spolupráci. A poslední věc k Bosně. Spolupracujeme s bosenskými orgány velice blízce. Pro nás to bylo velké zkamání, že když eh, máme tu smlouvu o dopravě, že oni z vnitropolitických domácích důvodů nebyli schopni to podepsat. Stále ještě máme čas pan předseda Vyčič je přesvědčen, že dojde k podpisu. Pokud to udělají v nějakém rozumném rámci do konce září, tak financování eh, se, finance pro ně se nestratí. Já tedy vyzývám členské státy, ale my jsme s nimi stále v kontaktu, snažíme se jim vysvětlit, jak důležité je, aby se ta šance nestratila. Děkuji. Thank you, Miss Já vám děkuji, paní Calavero. Rád také bych poděkoval panu velvyslanci Giacomelimu eh, za to, eh, že si našel čas, eh, přišel do Bruselu mezi nás a, a zpravil nás o výsledcích samitu v Terstu. Jedna věc, eh, kterou bychom měli eh, probrat na, rozšíření, eh, na rozšířeném byru, je, jestli účast parlamentu na tomto procesu by měla být naším cílem, ale tak vám připomenu, že 21. listopadu jako Evropský parlament pořádáme společnou akci na vysoké úrovni, kulatý stůl k západnímu Balkánu a pozvali jsme, pozvali jsme poslance ze všech šesti západobalkánských zemí, aby se tady zúčastnili. Další otázka k berlínskému procesu, to by mělo být určitě na rozšířeném byru. To je všechno, kolegové, a ve tři hodiny se zde zase sejdeme. Budeme hlasovat o, o všeobecném rozpočtu a dalších otázkách. Pane Veslanče, přeji vám hodně úspěchu a všichni, kdož se účastníte eh, IPC v Talinu, eh, zúčastněte tady a zůstaňte zde a začneme asi za minutu.